Good morning. Tak dobré ráno. Vítám vás na naší schůzi. Máme zde pořad jednání. Všichni jste dostali návrhu, je návrh programu. Pokud nemáte žádné námitky, bude, považujeme ho za schválený. Nějaká sdělení, jak víte, schůze je vysílána na internetu, webstreamována a máme eh, témata v našem newsletteru, který je vám k dispozici našeho výboru IMCO. Tím tedy můžeme hned jít k našemu prvnímu bodu, to je vzájemné uznávání zboží legálně uváděného na trh v jiném členském státě. Máme tady pana Štefance, který je zpravodajem. Tak pane Štefanče, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že mohu říci, že jsme dosáhli schody z 22. listopadu s radou a komisí ohledně této věci a také zdůrazňuji, že jsme, že se nám podařilo dosáhnout našich priorit v tomto trialogu. Je tam za prvé zjednodušení postupu, za druhé eh, ten mechanismus řešení sporu a v neposlední řadě ustanovení koordinační skupiny v případě, že budou nějaké rozdíly, nějaké problémy nebo okolnosti. Takže v zásadě Evropský parlament dokázal představy, před, eh, naše partnery. Myslím si, že to je velmi dobrá dohoda, také jsme to dosáhli v poměrně dobré lhůtě za dva měsíce. Zejména bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům a kolegům, kteří pracovali na této zprávě, poradcům všech politických skupin a zejména poradcům IMKO, protože jsem přesvědčen, že máme nejschopnější poradce z celého Evropského parlamentu. Děkuji za tuto informaci. Blahopřeji tedy a děkujeme. Další eh, téma je věc do, týkající se dovozu kulturních statků. Zde máme sdílené kompetence s výborem INTA a zde máme eh, Daniela Daltona jako našeho zpravodaje. On zde není, takže mě požádal, abych přečetla něco za něho. Takže chce říci, že minulý týden se konal první trialog, byla zde tedy příležitost pro parlament, radu a komisi vyjasnit si vzájemné priority. Je zde nutnost efektivní regulace, která bude fungovat cíleným způsobem a zajišťovat ochranu kulturních statků. Jsou tam ještě nevyřešená témata zejména v přílohách, například týkající se zabaveného zboží a del lhůt, které budou potřeba předtím, než bude eh, tento text plně uplatňován. Eh, ve Štrasburku budeme tom pokračovat. Doufejme, že se podaří dosáhnout dalšího pokroku eh, k uspokoji, že to tedy uspokojí eh, výsledek Evropský parlament. Takže to je, pokud jde o trialog týkající se kulturních statků. A další bod je doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie, kde máme paní Marlene Mídzi, která je zpravodajkou, tak prosím, máte slovo. So, good morning. Sorry for... Takže dobré ráno, Mluvám se, že jsem přišla s trošku malým spožděním. Ano, jsme v takové situaci, že zatím nevíme, jak tedy s Brexitem to bude pokračovat. Víme, že je to taková problematická situace, napjatá teď v britském parlamentu a víme, že Brexit se může dál vyvíjet různými způsoby. V každém případě třeba doufáme, že se ještě něco stane, že by Spojené království zůstalo v Unii, nicméně musíme respektovat výsledek referenda, to prostě jinak nejde. Takže musíme se ujistit, že se připravíme na každý scénář. A to tedy byla také moje role jakožto zpravodajky ve spolupráci s mými kolegy. Snažili jsme se osnížit dopady Brexitu na automobilový průmysl, což je průmysl, který je důležitý pro Spojené království, ale také pro mnohé členské státy Evropské unie. Trialog se konal 27. listopadu v úterý, kde ko rada a komise projevila vůli spolupracovat s parlamentem, tak aby byl dosažen politický konsensus a aby se tato věc dokončila v co možno nejkratší lhůtě. Byl to pravděpodobně nejkratší trialog v historii, takže dosáhli jsme kompromisu u všech pozměňovacích návrhů. Zejména chceme aby výrobci tedy přejímali svoji odpovědnost, aby tedy ty dopady na automobilový průmysl byly co nejnižší, aby měl průmysl také dostatek času, aby se mohl přizpůsobit této legislativě a další platné legislativě. A konečně zde máme ustanovení o vozidlech on-road a off-road, kde se také za zapracují, začlenují další on-road eh, bez vozidla. Takže je zde určitá legální nejistota, která by mohla poškodit a mít škodlivé vlivy na automobilový průmysl, tak samozřejmě také na tisíce zaměstnanců a také na spotřebitele, takže tato nejistota je potřeba vyřešit a co, nej, co nejvíce snížit. Uh, takže se snažíme, jsme připravili poslední konsolidovaný text, aby se hlasovalo příští týden. Já počítám s vaší podporou a také s podporou vašich politických frakcí příští víten, tak, <clears throat> týden, tak aby se co nejvíce snížil dopad vystoupení Spojeného království z EU na automobilový průmysl v celé EU. Já bych chtěla na závěr poděkovat stínovým zpravodajům, asistentům, poradcům, kteří opravdu tvrdě pracovali, abychom to dokončili je to vlastně první záležitost týkající se Brexitu, který bude dokončen v této poměrně krátké lhůtě. Možná to je také pozitivní signál pro média. Děkuji. Děkuji vám. A k tomu by se chtěla také vyjádřit komise, prosím. Nebo ne, není tomu tak dobrá. Tak eh, v tom případě eh, pokročíme dál. To je eh, prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat eh, stanovených v celním kodexu Unie. Je tady pan Selimovič, eh, který je naším zpravodajem. Já ho tady nevidím. A, dobrá, děkuji. Then I propose that we, uh... Tak já v tom případě navrhuji, abychom pokračovali, nebo přichází už? Do, no, nebudeme tedy čekat. Pokročíme k dalšímu bodu na programu jednání a to uh, je uh, nařízení, uh, kde projednáváme um, zprávu od paní Tún. Děkuji. Děkuji vám. Já velmi eh, vážně vás žádám o pozornost, protože dnes hovoříme o životě a smrti. V tom nejprav, nejpodstatnějším slova smyslu. Já vám předkládám návrh, který se týká obecného um, nařízení o bezpečnosti a já vás prosím, abyste si to opravdu přečetli. Bylo to zveřejněno před dvěma týdny. Uh, Eh, je tady šest pozměňovacích návrhů. Nemám čas eh, to podrobně vysvětlovat a podrobně probíhat každý jednotlivý návrh, ale chci uvést několik obecných línií, které eh, um, ovlivňují práci na této zprávě. Za prvé, všichni si musíme uvědomit, jak velmi závažný je tento problém a že je zapotřebí naléhavé akce. 25 300 osob eh, umírají v silničních nehodách, nebo umřeli tedy v silničních nehodách v EU v loni. A krově toho eh, bylo milion lidí zraněno a 100 tisíce z nich velmi závažně zraněno. Kromě toho v současné době vidíme určitou stagnaci ve snižování počtu silničních nehod i snižování počtu úmrtí při těchto nehodách a že se tedy vlastně vzdalujeme od cílů, které jsme si stanovili do roku 2020. Cíl, cílem EU je dostat se na polovinu těchto nehod oproti roku 2010, čili dostat se na 15 750. Eh, to zní stejně strašně, že máme cíl mít jenom v úvozovkách skoro 16 tisíc osob zabitých na silnicích během nehod. A kromě toho, dosažení tohoto cíle, to znamená dostat se na polovinu počtu úmrtí na silnicích při nehodách, v rámci tomto legislativním rámci, které máme, i to ještě vypadá, že tohoto cíle nebude dosaženo. Takže vážení kolegové, naším cílem by mělo být nula, nula mrtvých v silničních nehodách. A já myslím, že vy mě všichni podpoříte v, této, v tomto ambiciozním síle. Já v návrhu eh, navrhuji, abychom zkrátili časovou lhůtu eh, na přípravu Eh, příslušných eh, delegovaných aktů a žádná vás o podporu. Za druhé, návrh Evropské komise byl velice dobrý a já to musím zdůraznit, opravdu zdůraznit a poděkovat eh, komisi. Komise mm, opravdu dostala pochvalu z různých stran od různých partnerů 60 eh, pozměňovacích návrhů, to je stejně ještě hodně, ale zůstává tady zhruba stejná linie, o které diskutujeme se stínovými zpravodaji. Eh, důležité je, že to je balíček a my eh, chceme mít konkrétní výsledky při dosažení tohoto cíle. To ovšem bude možné pouze, když všechna opatření schválíme dohromady. A ještě jeden apel na vás mám. Prosím, nevybírejte si jenom hrozinky z toho koláče. Je to celý balíček a celý je třeba, eh, aby byl přijat. Celý balíček je kombinace eh, systémů, asistenčních systémů pro řidiče, eh, aktivních bezpečnostních systémů a pasivních bezpečnostních systémů. Třetí bod, který chce zdůraznit. Všechna tato opatření eh, nebudou fungovat, pokud je nepřijmou uživatelé. Eh, chceme-li včas zavést eh, autonomní vozidla, to je vozidla bez řidičů, pak je toto všechno opravdu nezbytné. A současně pokud to uživatelé nebudou přesvědčení, že to opravdu funguje a že to je užitečné, pak to také nebude využíváno. A to je důvod, proč v této zprávě se soustředují na otázky, eh, které se týkají ochrany údajů, ochrany soukromí eh, a zkušeností řidičů. A na závěr. Já jsem přesvědčena, že e, sdílíme to, že nejdůležitější je chránit nezranitelnější. Takže tady vidím systémy, e, které chrání e, chodce, řidiče na mopedech, řidiče na jízdních kolech a podobně. Prostě ty nejzranitelnější. A k tomu se musí změnit charakter našich měst, protože naše města příliš rychle se rozrůstají a my chceme snížit eh, nebezpečí pro uživatele eh, komunikací. Eh, budu o tom diskutovat se stínovými zpravodaji a jsem přesvědčena, že, dostane, že se dostaneme k smysluplné dohodě abychom měli náležitý vliv na snižování počtu eh, mrtvých či zraněných při silničních nehodách. Děkuji vám. Děkuji. A teď se dostáváme ke stěnovým zpravodajům. Eh, paní Sehnalová za SAD. A děkuji paní zpravodajce za prezentaci. Já k většině eh, těch představených bodů nemám moc co doplnit, protože máme na stole opravdu dobrý základ k další práci. Takže z mé strany eh, jen několik komentářů a jen na úvod eh, uvedu, že eh, ta obecná východiska, o kterých paní zpravodajka mluvila, a cíle této důležité zprávy určitě sdílím, určitě s nimi souhlasím. Plně souhlasím s tím, aby technologie byly projektovány s cílem usnadnit řidičům pohyb na silnicích. Souhlasím i s tím, co řekla, to znamená, že vysoká míra akceptace z pohledu řidičů je zásadním a základním předpokladem, aby jednotlivá opatření skutečně účinně fungovala. Další velice důležitý bod je pro sociální demokraty ochrana osobních údajů. U zapisovače údajů o nehodě musí být legislativně jasně vymezeno, jaká data, za jakým účelem a komu mohou být předávána. A tady určitě ještě vidím prostor na zpřesnění. U systému rozpoznávání rozptýlenosti řidiče jsem eh, dlouhodobě skeptická ohledně využívání kamer snímajících vnitřek vozu. Jasnou prioritou je ochrana zranitelných účastníků silničního provozu. Tam, kde technologie už dnes existují, není dle mého názoru na co čekat a souhlasím s tím, že doba zavedení některých systémů může být zkrácena. Jsem také osobně velkým zastáncem přímého výhledu u nákladních vozidel, Toto je technologie, kterou musíme zavést do praxe co nejdříve. Existuje také celá, další, eh, eh, celá řada dalších bezpečnostních prvků, které do návrhu zahrnuty nebyly. Eh, například eliminace slepého úhlu pro lehká vozidla, asistent pro zatáčení pro nákladní vozidla, signalizace zapnutí bezpečnostních pásů i na zadních sedadlech. Tady vidím také možný přínos pro zvýšení bezpečnosti. Paní zpravodajka navrhuje, aby byly příslušné akty v přenesené pravomoci zveřejňovány nejméně 12 měsíců před uplatněním každého z požadavků a ano, souhlasím, toto dává smysl. U pokročilých asistenčních systémů mě zajímá připravenost infrastruktury, na které je jejich využití závislé. Bohužel dodnes mi nebyl nikdo schopen představit relevantní data. Mysleme prosím na to, že doba, která je pro připravenost těchto systémů potřebná, se v rámci vnitřního trhu výrazně liší. Máme před sebou období, kdy budou v provozu na evropských silnicích starší vozidla bez systémů i plně vybavená vozidla. Jsme na cestě k autonomnímu řízení, ta cesta bude ale pravděpodobně ještě dlouhá a do té doby musí být nespochybnitelné, že za vozidlo v provozu plně zodpovídá jeho řidič. Moc se těším na další spolupráci a věřím, že bude kompromis na stole. Díky. Thank you very much. Uh, and then... Děkuji. A teď za EKR tady máme Dana Daltona a on mě požádal, abych přečetla něco za něho, protože on tady není. Takže podle, po naší poslední dis, pokusím jako EKR obecně vítáme tento návrh, který obsahuje mnoho pozitivních zlepšení k bezpečnosti řidičů a uživatelů silničního provozu. Děkuji zpravodajce za návrh zprávy která také a která představuje určité pozitivní zlepšení oproti zprávě komise. Vítáme urychlení této změny a zkrácení lhůt pro zavedení těchto bezpečnostních standardů. Zejména vítáme návrhy ohledně technologické neutralitě, to je důležitý bod. A samozřejmě budeme nadále pracovat na tom, aby se legislativní akty nadále ještě, ještě zlepšily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 co se týká těch rejstříků, zaznamenávání dat, že potřebujeme jediné, jediné skladiště, zhromaždiště těch eh, dat, které vlastně bude zajišťovat dostatečnou a náležitou ochranu osobních údajů. Děkujeme tedy eh, zpravodajce za pozměňovací návrhy, která by měla, které by měly také vést k akceptování ze strany uživatelů. Předložíme ještě další pozměňovací návrhy, abychom zajistili, že ten text je technologicky neutrální a také máme ještě určité obavy, jak praktické to je z praktického hlediska zejména co se týká různých eh, rychlostních limitů v jednotlivých zemích a regionech a různých eh, zhromažďovaných údajů. Takže nechceme, aby to vytvořilo více problémů, než jich to vyřeší. Myslím si, že musíme být opatrní ty, pokud jde o malé a mikro eh, výrobce a eh, vozidel takových jako vozidla uspůsobená pro lidi s postižením, že možná u některá bezpečnostní opatření eh, vyplývající z tohoto legislativního aktu by mohla být nepřiměřené. Co se týká přenesených aktů, přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Některé tyto věci jsou citlivé z našeho hlediska. A co se týká eh, bezpečnostních požadavků na nákladní vozidla, tak bych chtěl znovu zopakovat, jak důležité pro nás toto téma je. I v Londýně 78% cyklistů, eh, kteří eh, nehody, vlastně, do kterých jsou zapojeny, zapojena nákladní vozidla takže je opravdu potřeba, že toto je, dokázat, že toto je seriózní problém a snažit se ho řešit. Někteří je potřeba, aby každý uznal tyto potřeby, že je potřeba řešit tyto problémy co nejrychleji. Už máme těžká vozidla na kamiony, které jsou koncipované e, k tomu, že jsou větší okna, lepší pozice řidiče s lepším výhledem, takže potřebujeme, aby tyto standardy se šířily. A jak již jsem řekl minule, můžeme být ještě poněkud ambicioznější, než je návrh komise do roku 2024 pro nové modely a 2026 pro no, všechna vozidla. To se nám zdá být rozumný časový rámec. Já se dále také těším na další spolupráci s kolegy a takže toto bylo za Dana Daltona a nyní za Alde tady máme Ditu Charanzovou a Matiase van kolegu, který bude hovořit za ní. Děkuji. Já přečtu příspěvek stínové zpravodajky Dity Charanzové. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodajce za návrh zprávy u této důležité věci. Dita to vítá a domnívá se, že to bude významný příspěvek ke konečné pozici IMKA k legislativnímu aktu. Také se domnívá, že to je důležitý krok ku předu pro naši společnou práci v Evropském parlamentu v této oblasti a doufá, že budeme schopni povstupovat co nejrychleji ve, výrob, ve výboru zejména z toho, že, protože obecná pozice rady už byla schválena. Chtěla by tedy poděkovat za tento návrh řeší se tam, e, zapracovala se tam všechna témata navržená politickými frakcemi ve výboru. Stejně tak jako připomínky a návrhy jednotlivých zúčastněných subjektů na workshopu minulý týden. Vítám přístup zpravodajky v tom, že řeší <clears throat> některá horizontální témata v této zprávě, jako přesnější definice zraditelných uživatelů silnic nebo návrhy, které se snaží zajistit technologickou neutralitu navrhovaných bezpečnostních opatření. Ten časový rámec navrhovaný pro vstup v platnosti, platnost těchto opatření je poměrně ambiciózní. Dita se domnívá, že návrh jde správným směrem, ale musíme ještě eh, zohlednit a pouvažovat o všem, abychom se zajistili, že tyto ob, tato období, ty lhuty budou realistické. Dita také vítá to, že se zde řeší témata spojená s některými konkrétními řešeními jako inteligentní rychlostní asistent nebo monitoring eh, vnitřku vozidla. Jsou zde skutečně potřeba najít dobrou vyváženost mezi techno, moderními technologiemi, ochranou soukromí, ochranou osobních údajů, které budou, které budou schromažďovány. Co se týká těch tyto rejstříky musí být plně harmonizována s pravidly, která se užívají, používají v Evropské unii pro ochranu osobních údajů. Ještě jednou děkuji zpravodajce za práci a těší se na další spolupráci na tomto nařízení se zpravodajkou a stínovými zpravodaji. Děkuji a za zelené zde máme Paskala Dirána, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice, velice stručný, jenom bych chtěl zdůraznit několik bodů. Samozřejmě bych rád poděkoval za práci zpravodajky, jenom bych chtěl říct, že máme, že jsme konstatovali, nebo to konstatování je dosti smutné, snížila se mortalita o 50% u cestující, ale pouze o 25% u cyklistů takže je potřeba opravdu přijímat opatření, aby se toto, tato dramatická situace snížila aby se lépe chránili a to co nejrychleji. Takže já nebudu opak, opakovat to, co už zde bylo řečeno, zejména o ochraně osobních údajů. Musíme samozřejmě dbát na to, aby tyto věci byly náležitě kontrolovány a správně uplatňovány. Rádi bychom byli také, kdybychom se mohli soustředit na otázku kamionů, nákladních vozidel, která, které jasně odpovídají za velký počet nehod z důvodu struktury kamionů, jejich velikosti, hmotnosti a tak dále. Nedávno jsme přijali zástupce londýnské radnice, který řekl, že přijímají v Londýně poměrně efektivní opatření, která, snížila, která snížila počet nehod na základě schématu týkající se změny úpravy kamionů. Samozřejmě je potřeba mít na paměti, že musíme oddělit velká nákladní vozidla, kamiony od malých nákladních vozidel, takže mají určité návrhy eh, ohledně nákladních vozidel, jejich uspůsobování, úpravy a možná bychom mohli najít, hm, to je možná systém, který by Eh, mohl být rozvíjen otevírání dveří kamionu, protože cyklisté právě jsou často oběťmi nehod, když se otevírají dveře kamionu. Takže toto jsou věci, ke kterým se ještě vrátíme. A samozřejmě je zde ještě prostor ke zlepšení bezpečnosti, jinak návrh vítáme. Děkuji a teď tady máme dalšího řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé já souhlasím se vším tím, co říkala zpravodajka. Děkuji za její práci. Samozřejmě pozitivně hodnotíme i zlepšení oproti původnímu návrhu komise. Samozřejmě bezpečnost není spochybnitelná, na tom je potřeba pracovat. Tento text má také tu výhodu, že může znamenat normativní výhodu pro náš automobilový průmysl a to není, neza, no, není nezanedbatelné. Čtvrtý bod, to je určitá pochybnost ohledně tohoto textu kontaktovali nás určití lobbysté z automobilového průmyslu, kteří vysvětlovali některá opatření, která, že by tato opatření nebyla technologicky reálná v těch lhůtách, které jsou stanoveny. Já samozřejmě se snažím věřit komisi a zpravodajce, to nijak nespochybňuji, nicméně je potřeba, aby nám byla ještě vysvětlena opravdu ta skutečnost, zda to je či není reálné. Děkuji. A teď tady máme paní Grapiny. Děkuji, paní předsedkyně. Proč jsem se chtěla vyjádřit, protože ta zpráva je velmi ucelená, velmi složitá. Je jasné, jak už řekla zpravodajka, že to téma je celé velmi komplikované, snažíme se opravit nebo napravit respektive snížit mortalitu a počet nehod tedy v silničním provozu a také stimulovat automobilový průmysl, aby nabízel a vyvíjel ehm, modernější technologie. Já také předložím za sebe pár pozměňovacích návrhů, ale zejména dvě věci mi leží na srdci, které zde už zazněly. Za prvé, lhůty pro eh, uplatňování těchto opatření a schoda, souběh eh, s technologiemi který opravdu průmysl, které te, průmysl opravdu bude moci zavádět. Já také jsem hovořila se zúčastněnými subjekty. Určitě lobbysté jsou aktivní pro, za automobilový průmysl, ale také nemůžeme pracovat pouze teoreticky. Musíme vyslechnout zástupce průmyslu a podívat se na praktickou stránku věci. Komise říká, že údaje je potřeba registrovat před nehodou, během nehody a po nehodě. Já jsem úplně nepochopila, proč po je normální, aby byl ten systém před a během nehody, že se zaznamenávají ty údaje, ale co budeme dělat po té nehodě? Sledovat pacienta, jak jede v sanitce, nebo co konkrétně? Potom průmysl nám vysvětluje, že ten feedback, což je v brzdě není ještě technologicky eh, k dispozici, takže pokud nejsou ty aktivní brzdové asistenty ještě k dispozici, tak je potřeba mít nějaká alternativní řešení. Až, až do té doby, než ten systém bude existovat, tak aby bylo možné více limitovat rychlost. To je ten aktivní omezovač rychlosti. Pokud jde o mě, tak ta, považuji tuto zprávu za nesmírně důležitou. Naše zpravodajka má opravdu velice obtížný úkol, aby zohlednila všechny pozměňovací návrhy, aby se pokusila najít rovnováhu mezi technologiemi, lhůtami pro jejich uplatňování a praktickými možnostmi průmyslu, aby nám skutečně nabídl takovéto technologie, které sníží počet dopravních nehod. Já také předložím pozměňovací návrhy a doufám, že budou za zapracovány do kompromisu. Děkuji vám. A máme tady ještě paní Čikovskou. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Děkuji za rozpravu a za všechny poznámky, které zazněly ke e, zprávě od zpravodajky i od dalších. E, komise děkuje zpravodajce za přípravu e, tohoto dokumentu ve velmi krátké době a Myslíme, že všechny pozměňovací návrhy, které zazněly od zpravodajky dále, zlepšují eh, text nejen z hlediska eh, neutrality, ale také z hlediska některých ambicioznějších eh, časových termínů. Chápeme, jak velmi urgentní to je. Dovolte, abych zmínila několik bodů, které tady zazněly. My souhlasíme s tím, co řekla zpravodajka, že to je celý balíček opatření. Eh, nemůžeme eh, schválit text tak, že vybereme jako hrozinky jen některá opatření a ostatní ne. Je třeba to schválit eh, jako balíček, protože je v tom provázanost, je v tom určitá logika. A proto je opravdu důležité, aby byl celý balíček schválen. Za druhé, oceňujeme práci, která byla vložena do inteligentního ovlivňování rychlosti. Sdílíme cíl Eh, aby to fungovalo v reálném čase, tak jak to eh, navrhuje zpravodajka, to jde správným směrem a my to podporujeme. Chceme objasnit eh, jedno nedorozumění, které zaznělo v rozpravě. ICE je systém, který může být zvládnut velmi hladce. To je systém, který je možné takto zvládnout, tak to funguje. Eh, pokud jde o údaje. Nám připadá důležité, že eh, se upozorňuje na tuto eh, otázku. Proč potřebujeme údaje po nehodě? To proto, že některé systémy ehm, končí velmi rychle po, po nehodě. Proto to bylo eh, navrženo. A ještě chci zdůraznit časový eh, harmonogram. Komise apeluje na parlament i na radu, aby eh, se finalizoval text v nejbližších měsících a aby byl schválen v nejbližších, nejbližších měsících. Je to otázka bezpečnosti a také otázka právní jistoty pro výrobce i pro orgány a také je to otázka ehm, ehm, vedoucí pozice EU v této věci. Eh, je to také otázka automatizace. Chceme-li být seriózní o tom být eh, globálně vedoucí silou eh, v ehm, vozidlech bez řidičů, pak je toto velice důležitým krokem. A komise apeluje ještě jednou, aby byl tak schválen co nejrychleji. A my jsme samozřejmě k dispozici i pro další diskusy a další práci na tomto textu. Děkuji. Děkuji. A e, teď ještě prosíme e, zpravodajku. Děkuji vám. E, děkuji. Děkuji za všechny názory stínových zpravodajů Olga, Danilo, Pascal, další. Děkuji také Filipovi a Marii za tyto poznámky. Budeme eh, diskutovat eh, dále na zasedání stínových zpravodajů. Je tady samozřejmě důležitá eh, časová dimenze a několik krátkých poznámek z mé strany. I pro nás je čas velice drahý. Hodně závisí na radě. Já jsem to tak promýšlela, celou tu agendu, jak by to co nejlépe mohlo probíhat. A komise může být ujištěna, že i pro nás je otázka času velmi důležitá a chtěli bychom velice rychle tuto otázku eh, zvládnout. Eh, to chtěli bychom věci urychlit v radě, ale tam je toto důležité urychlení. A pak je tady ještě jedna věc, kterou jsme vůbec nediskutovali, <clears throat> a to, že celá ta změna je v tom, že velmi drahá vozidla nebudou Eh, nebudou bezpečnější než levnější vozidla. Eh, a eh, také ta levnější vozidla nebo nákladní vozidla nebudou nebezpečnější na silnici než drahá vozidla. A to myslím, že když toto bude všechno povinné, tak to hodně změní situaci. Eh, nákladní vozidla. Ano, to se také velice podrobně dívám na, tyto, eh, na tato řešení. Eh, bude, jsem velmi ráda, že to budeme diskutovat podrobně, také z hlediska časových lhůt. Hovořil o tom Pascal. A už se na tom pracuje a mm, i to je důležité z hlediska času. A poslední poznámka. Samozřejmě jsem velmi ráda, že se všichni soustředujeme na ty nejzranitelnější, na ty málo chráněné účastníky silničního provozu. Já tedy velmi pozitivně se dívám na tyto věci, abychom co nejrychleji přišli s pozitivními výsledky. Budeme na tom pracovat se stínovými zpravodaji i s komisí. Děkuji. Děkuji, Roza. 12. Eh, prosince ve 12 hodin termín pro pozměňovací návrhy. A tím můžeme přejít eh, k hlasování. Máme tady na programu několik eh, věcí. Eh, jedno je směrnice o pozdních platbách. Zač- opožděných platbách začneme hned. Máme tady kompromis jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis 13 e, pro, proti, schváleno. E, prosím, žádáte o slovo? Omlouvám se. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, dobrý den. Já mám jednu žádost pro ústní pozněvací návrh, protože zpravodajka se rozhodla, že nepřijme Eh, jednu zvyklost a sice, aby tady bylo eh, oddělené hlasování. Je to 66, 69 a 70. Eh, jsou to pozměňovací návrhy, které se snaží dovolit podnikatelům, aby byli chráněni, když je tady otázka vztahu k veřejným orgánům. Je to také otázka ochrany eh, důstojnosti. Já žádám, aby se o těchto věcech eh, hlasovalo, jakožto o eh, ústně podaném pozňovacím návrhu. A ptám se, proč nebylo možné, aby se nevyhovilo naší frakci. Ano, takže já navrhuji, abychom to udělali, až dos, dojdeme k těm bodům v našem seznamu. Eh, to se týká také další otázky. Je tady celý seznam, kde jsou oddělená hlasování a dílčí hlasování, tak jak o tom že mluvíte. A eh, to, co vy tady eh, navrhujete, tady je určitý důvod, proč to tak eh, eh, bylo rozhodnuto, protože je to pokryto kompromisním návrhem, ne protože by vám bylo bráněno eh, předložit takový návrh, takže mm, je to prostě možné, abyste předložil ústní návrh, až dojdeme k těm číslům, které se toho týkají. Takže my pokračujeme. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4a pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4. Eh, ten odpadá, ano, to je pravda. Takže kompromis 5 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď kompromis 9. A tady máme ten ústní návrh od pana Zulo. A e, zpravodajka žádá o slovo? E, tak nejdříve Lara Kome Ano, děkuji, paní předsedkyně. E, skutečně je to tak u tohoto kompromisu. U tohoto kompromisu eh, pan Zulo žádal o vysvětlení a já myslím, že je na místě, když eh, hovořím. Eh, kdyby pan Zulo byl přítomen na schůzce stínových zpravodajů, byl by chápal, proč jsou věci tak, jak jsou navrhovány. Politické aspekty ty eh, by se měly vyslechnout v době jednání a ne pak při hlasování. Paní předsedkyně, vy jste to dobře vysvětlila. Nejde o nějaké naše rozhodnutí, jde o rozhodnutí sekretariátu, protože to, co je navrženo, je pokryto kompromisním návrhem. Je to trošku italsko-italská otázka. Itálie eh, No, tady pan Zulo hovoří o dluzích veřejných orgánů. Já myslím, že je třeba vyhnout se tomu, aby mm, se platily pouze dluhy vlastní firmy. Um, představa je taková, že eh, by nemělo dojít k bankrotům v podnicích právě důsledkem takového eh, pravidla. Tady je také pozice eh, Cinque Stelle k těmto eh, otázkám. V Itálii vlastně také se manifestuje proti vládě v této věci. Děkuji vám. Ano, máme tady ústní pozňovací návrh od pana Zulo. Pane Zulo, máte slovo. Teď ale prosím není diskuse, pouze na, předneste svůj návrh. Ano. Ano, opravdu jen na, vy, na vysvětlení paní eh, Komi ví velmi dobře, že jsem byl zastoupen na všech eh, schůzích stínových zpravodajů. I když jsem tam nebyl já osobně, byl jsem tam zastoupen. Vždy tam byl nějaký náš zástupce. Eh, dále říká se, že naše návrhy jsou pokryty kompromisním návrhem. Kdyby tomu tak skutečně bylo, my bychom je nepředkládali ústně. Nejsou pokryty nejsou pokryty, my to tady jasně vidíme z politického hlediska. Pane Zulo, eh, eh, vy jste povinen být účasten na schůzích, ne posílat pouze svého eh, asistenta, protože jinak by váš plat měl pobírat váš asistent. Ano, takže tedy ústní pozměňovací návrh tady máme. Já to musím nejdříve přečíst. Je to odstavec 9, kde pan Zulo chce přidat za slova the second time that SMEs are mentioned. To zajišťuje, že eh, dluhy, které mají u bank, podniky, malé a střední podniky, pak když tyto podniky dluží peníze veřejným orgánům, aby nebyly donuceny zbankrotovat kvůli tomuto. Eh, fiskální dluhy, tedy daňové dluhy či dluhy na eh, sociální zabezpečení eh, jsou tady předmětem nového mechanismu, které odpovídají tomu, co platí v některých členských státech, protože jde o to chránit ty, kdo mají splatné pohledávky u bank a aby Eh, to nedopadlo na domy těchto podnikatelů. Je tady tedy několik opatření, které brání vyvlastnění domů podnikatelů a chrání tedy důstojnost jednotlivce. Konec eh, návrhu. Je prosím někdo, kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu ústnímu? Ano, více než dva lidé jsou proti, takže tím pádem o tom nebudeme hlasovat. Znamená to, že nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu prodaném ústně a e, hlasovací seznam zůstává tak, jak je. Čili kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď eh, návrh 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se. To bych ráda ověřila elektronicky a jde o návrh 3. We close the vote. Eh, končíme hlasování, ano, je to schváleno. Eh, kompromis 4. Ne, promiňte, Není to kompromis, ale je to návrh. Pět pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. E, návrh 16 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky návrh 16. Končíme hlasování. Ehm, návrh 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to je schváleno, ale ověříme to elektronicky. Končíme hlasování a je to schváleno. 23 pro, proti, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se. O, musíme to ověřit. Ověřujeme 25. Končíme hlasování. Schváleno. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, mm, zamítnuto. A teď hlasujeme e, závěrem o celém textu elektronicky. Končíme hlasování a je to schváleno. 33 hlasů pro a 2 hlasy proti. Blahopřejeme zpravodajce. So, Eh, we can go to... Eh, takže, takže můžeme se posunout k následujícímu hlasování a to je podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Spravodajkou je Kristol Šaldemóze. Takže nejprve zde máme kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom jdeme ke kompromisu 2, pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále máme kompromis 3, Našli jste to všichni, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď máme kompromis 4. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď přecházíme ke kompromisu 5. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále máme kompromis 8. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Hmm, není to jasné. Viděla jsem, že někdo z EPP byl proti. Dobrá, tak ještě jednou. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď přecházíme ke kompromisu kompromisu 6. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále přecházíme ke kompromisu 10. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, za, ověříme kompromis 10 elektronicky. Takže je přijat 22 hlasů pro. Teď se posunujeme ke kompromisu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále máme kompromis 12. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se posunujeme ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Dále kompromis 15 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále kompromis 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále kompromis 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dále Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky, protože to nebylo jasné. Zakončím hlasování, je přijat. Posunujeme se ke kompromisu 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď máme kompromis 37. Ne, to bylo hlasování en blok, takže se posunujeme, ano, ke kompromisu 37.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 Zakončím hlasování a je zamítnut 15 hlasů pro, 20 proti. A tí, tímto můžeme, se dostáváme tedy ke konečnému hlasování, říká předsedkyně. A ano, ano, omlouvá se předsedkyně, skutečně budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. 23, kdo je pro? 23 pro proti, zdrželi se zamítnut. 225 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 23 pro, ten proti, zdrželi se přijat. A teď můžeme jít elektronicky k závěrečnému hlasování o celém textu. a končím hlasování. A je text přijat 25 hlasů pro, 6 proti, 3 se zdrželi. Takže blahopřeji zpravodajce a nyní budeme hlasovat o mandátu pro meziinstitucionální jednání a to uděláme elektronicky. A končím hlasování. A také ten mandát je přijat 28 hlasů pro, 6 proti, takže ještě jednou blahopřeji. Spravodajce Kristel, chceš něco říct? Já bych chtěla jen poděkovat všem kolegům za velice dobrou spolupráci. Vedli jsme hodně diskusí, všichni byli velmi aktivně zapojení. Děkuji jim za to. Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu a těším se na další jednání s radou. Doufejme, že bude co nejdříve a také bych chtěla poděkovat mým kolego, kolegům, tedy spolupracovníkům sekretariátu výboru IMKO, kteří odvedli všichni velice dobrou práci. Velmi vám děkuji a těším se na vyjednávání s radou. Děkuji předsedkyně, děkuji Kristel a ještě jednou blahopřeji. A nyní můžeme přejít k poslednímu hlasování dnešnímu, to je zavedení programu CLO pro spolupráci v oblasti cel. Je to zpráva paní Marie Grapiny. Nejprve zde máme kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 and 15 in favor. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme. 51, 15 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 57, 58, 4 a 18, to jsou identické návrhy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 a 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 a 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60, 45 a 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 66, a 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 67, 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27. Takže uděláme unblock od 27 až po 72.31 souhlasíte výborně, takže budeme hlasovat unblock pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74. Můžeme udělat unblock zase 74 až 32 a potom bychom to vzali až do 76 a 34. Souhlasíte? Výborně. Takže pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto zase 78,35 až 81 navrhuji unblock. Nesouhlasíte? No dobře. Takže teda 78,35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Navrhuji od 37 až po 81. Nesouhlasíte? Takže 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80, 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 80 a 38. Takže vidíme, ano, že jsme to přijali. 39 pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti, zdrželi se přijato 25 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato 81 pro, proti, zdrželi se přijato 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se přijato 43 pro, proti. Takže se omlouváme, říká paní předsedající, to nám vypadlo, takže bychom já se zeptám, můžeme unblock zase od 81 to udělat až po 29? Dobře, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 nám vypadlo, 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro. A takže dvojka, říká paní předsedkyně pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se kompromisu 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 nám vypadla, sedmička pro, proti, zdrželi se. Takže jste pro? Takže EPP bylo pro, takže dobře, takže přijato 44 pro, proti, zdrželi se, přijato 9 pro, proti, zdrželi se, přijato Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 a 11 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 45 a 11, prosím. Končím hlasování. Přijato. Osmička. Nebo to nám vypadlo. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 47. pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Ověříme 48. Končím hlasování. Přijato. 12. pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička. Jedna až tři můžeme udělat unblock. Takže vlastně pouze trojku, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní konečné závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování a je to schváleno. 33 hlasů pro, 2 proti. Blahopřejeme kolegyni Grapíny. Chcete k tomu něco? Velice stručně, ráda bych poděkovala, vážená paní předsedající, ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům Spolupracovali jsme úžasně a skutečně doufám, že to přijmeme co nejrychleji i díky práci, kterou odvedl sekretariát. Výborně, říká paní předsedající. A nyní je to zřízení nástroje pro finanční podporu, vybavení pro celní kontrolu v rámci fondu pro integrovanou zprávu. Pan Pospíšil je zpravodajem. Takže zdá se, že je zde chyba v tom seznamu našem hlasovacím. Je to na straně 8. Je tam od pana zpravodaje plusko a má být mínus. Začínáme hlasovat. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, 7 a 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, to je oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže SAD, vy jste pro nebo proti? Proti, takže to musíme ověřit. 18 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 a 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, takže 48 a 21. Končím hlasování. Zamítnuto. 49, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 a 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 26 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je to přijato, ale ověříme 28. Končím hlasování. Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Dobře, takže šedesátku ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 vypadlo, 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 až 38 navrhuji unblock. Souhlasíte? Ne? a 67. Dobře. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4 pro. Aha, tak to nám vypadlo. A 35 až 38 navrhuje unblock.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 Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 a 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 a 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 a 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička pro. To nám vypadlo, takže devítka a dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Další nám vypadlo, takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, tak to nebylo úplně jasné, takže EPP e bylo pro nebo proti. Takže pokud je EPP proti, tak to vypadlo. Dále je to 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 a 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 a 3 ověřujeme. Končím hlasování, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 a 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 a 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 a 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme to. Ověříme desítku. Končím hlasování. Přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, to omlouvám se, to nám vypadlo, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 a 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79, takže unblock 79 až 50 můžeme výborně. Takže 79 až 50 pro, pro vás to tak to není v pořádku, takže 79 samostatně pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se přijato, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 48 pro, proti, zdrželi se přijato 83, 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 16. to bylo vlastně blokové hlasování u budžet 8, takže 50 pro, proti, zdrželi se přijato a konečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 32 hlasovalo pro, 2 proti. Blahopřejeme panu zpravodaji, panu Pospíšilovi. Chcete vystoupit, pane kolego? Chcete se k tomu vyjádřit? Ne, Dobře. Takže ještě dvě hlasování nás čekají. Je to nařízení pana Štefance jako zpravodaje ohledně uznávání zboží ze třetích zemí budeme hlasovat elektronicky. Takže 32 hlasovalo pro, jeden proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme panu zpravodaji. Pane zpravodaji, chcete vystoupit? Nechcete vystoupit. A další, pone, poslední hlasování, to je mandát. Ne, to je výsledek interinstitucionálních jednání ohledně homologizační legislativy a toto bude hlasování elektronické. Končím hlasování. 32 bylo pro, dva se zdrželi, takže blahopřejeme paní Mici. Tím jsme ukončili naše hlasování. Jestli dovolíte, Ana Marie nyní převezme po mně vedení schůze. Takže, jestli dovolíte, snad se ještě uvidíme ve Štrásburku. Pokud se s vámi neuvidím, tak bych vám ráda popřála krásné Vánoce a samozřejmě vše nejlepší do nového roku 2019 a děkuji vám. we continue the meeting, so if you want to talk... Vážení kolegové, budeme pokračovat naší schůzi, takže pokud chcete um, konverzovat, jděte ven ze sálu. Máme teď zprávu o, o e, trialogu. Pan Selimovič nám chce dát aktuální informace o um, prodloužení lhůt. Prosím, Jasenko bez mikrofonu. Now, now, sorry. Thank you very much. Um... Ano, děkuji vám. Já budu hovořit o obou trialozích, které probíhají. Nejdříve o Community Proposal jak všichni víte, v květnu tohoto roku komise předložila eh, návrh pro eh, celní kodex, eh, včetně Komrete Italia. Zahrnuto také do tohoto na žádost Itálie. Jsou tam některé technické změny. Neudělali jsme žádnou změnu v návrhu. Jediná změna, která byla udělána, je technická změna, a to je datum platnosti takového návrhu, bylo dohodnuto eh, radou, komisí i parlamentem, že by to mělo být 1. ledna 2020. Odborné jednání probíhalo v úterý tohoto týdne, konzultace se všemi stínovými zpravodaji eh, byla eh, rozsáhlá. A já navrhuji tedy, abychom tuto změnu předložili k hlasování a aby se tím celá věc mohla uzavřít. A druhý trialog, o kterém chci hovořit, je prodloužení eh, tranzičního eh, použití prostředků eh, v celním kodexu. První trialog proběhl s radou a s komisí a stalo se to, že jsme se nedohodli na této otázce jsou dvě věci, na kterých jsme se doposud nedohodli. Za prvé, to je povinnost reportingu. Eh, a my zdůrazňujeme, že komise musí dávat reporting o eh, rozvoji programu. To je podle mého názoru přiměřená věc Ehm, nemůžeme z toho ustoupit, když tady je velmi složitý odborný návrh s různými národními eh, systémy a odlišným evropským systémem, tak je třeba, aby tady bylo nějaké eh, podávání zpráv postupně, aby se zabránilo dalšímu prodloužení termínu. Budeme pokračovat dál, budeme na tom trvat a budeme také trvat na Eh, termínu eh, rok 2023. Rada s tím nesouhlasí ani komise. Ale jestliže nesouhlasí, no tak to bude 2020. Uvidíme jak eh, to dopadne. Eh, něco bude projednáno na odborném zasedání a ještě jednou se sejdeme, abychom dospěli, eh, tedy alespoň se pokusili dospět ke kompromisu. Děkuji panu Selimovičovi za zprávu o trialozích a nyní dojdeme k bodu 13 na programu jednání, což je zavedení programu pro jednotný trh konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Tady probíráme kompromisní pozňovací návrhy. 270 návrhů tady máme. A e, také 42 návrhů z e, návrhu zprávy. E, kompromisní návrhy nám nyní předloží zpravodaj Nikola Danty. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejdříve chci poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme měli vynikající spolupráci eh, na schůzích stínových zpravodajů a můžeme říci, že jsme na dobré cestě eh, k vypracování kompromisů, které jdou tím směrem, který si všichni přejeme. A vidíme, že tady je velká většina pro tento text. Jde o text, který Eh, zahrnuje také stanoviska, jsou tady výlučné pravomoci. Eh, a to nám samozřejmě hodně věci komplikuje, protože se musíme snažit eh, tuto věc projednávat příčně. A tak to probíhá také v dalších výborech Envy, INTA, dalších. Někde jsou dokonce výlučné pravomoci. Dospěli jsme k dohodě o dvou věcech. Za prvé je to rozpočtová linka, která je věnována eh, posílení eh, činnosti dohledu nad trhem z hlediska bezpečnosti výrobků. Tady se především věnuje pozornost eh, výrobkům prodávaným online. Druhá věc, na které jsme pracovali v, pozně, v kompromisních návrzích a kde jsme se dohodli, je otázka delegovaných aktů Eh, prostřednictvím pracovního programu specifické povahy. To je věc, která posiluje Evropský parlament s tou možností aktivního dohledu při provádění tohoto programu. Co ještě zbývá? Eh, z odborného hlediska je to eh, několik článků nařízení, zejména článek 3 o cílech nařízení, Eh, přizpůsobení a článek 8 a 4, eh, které se týkají rozpočtu programu a také různých rozpočtových linek. Chci zdůraznit ještě jednou, že z hlediska finanční obálky eh, s kterou počítáme v kompromisních návrzích, se odkazujeme na finanční, výsledný finanční rámec 2020 až 2027 tak jak to už schválil Evropský parlament. Včetně zahrnutí eh, priorit, eh, které parlament eh, přidělil, zejména zdvojnásobení prostředků pro program pro evropské podniky. Tím končím a přál bych si, abychom příští týden, tedy na příští schůzi, Eh, která, se kterou se počítá ve čtvrtek ráno ve Štrasburku, abychom dospěli k definitivní dohodě, aby text mohl být předán k hlasování na lednovém eh, zasedání. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní za EPP Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Já hovořím za kolegyni Ines, která zde bohužel dnes dopoledne nemůže být. Z jejího hlediska tento program je velice důležitý, proto ho chceme podpořit a chceme, aby mm, prošel. Ehm, spolupráce dosud byla komplexní byla ko, eh, konstruktivní a pozměňovací návrhy kompromisní jdou správným směrem. Máme několik připomínek. Paní předsedkyně, podporujeme ty rozpočtové linky týkající se budování kapacit, tak jak navrhuje zpravodajka. Nicméně bychom ve článku 3 nařízení chtěli mít odkaz na to, že komise bude vlastně pravidelně pomáhat, asistovat při vytváření a posilování těchto kapacit, takže Eh, jinak tedy to můžeme podpořit. A co se týká kvality eh, výrobků, tak to je také eh, důležitá věc na pro jednotný trh, proto hm, bychom do článku 3 chtěli zapracovat práva spotřebitelů na přístup ke všem informacím, Eh, přes prostřednictvím internetu. Možná o tom ještě můžeme diskutovat také v, komprom, eh, v kontextu těch kompromisů, které hm, předložíme. I tedy v rámci toho omne, nařízení Omnibus. Takže toto je asi vše, co kolegyně chtěla říci k tomu a těšíme se na další eh, konstruktivní diskusi o kompromisech. Děkuji Andreasi a nyní za ECR dávám slovo Richardu Šulíkovi. Děkuji. V prvé řadě bych rád poděkoval za zapracování některých našich dodatků. Návrh programu i přes svůj název se soustředuje přehnaně na ochranu spotřebitelů a na vymáhání legislativy. O to víc oceňuji, že se do programových cílů dostal proces vzájemného uznávání výrobků který je často považovaný za překážku na jednotném trhu a omezuje výběr spotřebitelů. Co se týká rozpočtu, tak bych očekával, že se alespoň pokusíme stanovit priority jednotlivých cílů a ne pouze bezduché zvyšování rozpočtu. Ještě jednou vyzývám na to, aby se ponechal původní rozpočet v návrhu komise a abychom odmítli navýšení o 60 Usnesení parlamentu týkající se dvojnásobku, to bylo hlavní odůvodnění navyšování prostředků na kosme o 2 miliardy eur plus ještě přidružený fond e- Invest EU. Mrzí mě, že kolegové si neuvědomují, že dvě miliardy eur nejprve musí někdo na to vydělat a zaplatit, že to, ty peníze nespadnou z nebe a prostě Evropská centrální banka je nevytiskne jen tak sama o sobě. Jsou na to desetitisíce firm, které se musí složit na tyto peníze ve formě daní další dotování konkurenceschopnosti nebo podpora konkurenceschopnosti miliardami eur v době ekonomického růstu, to je plítvání peněz a s tím nemohu souhlasit. celé Evropské unii vybíráme nějaké podniky, teď jsou to malé a střední podniky a zase to bude na úkor někoho jiného. A na závěr Považuji za pozitivní, že jsme se shodli na větší potřebě kontroly v rámci pracovních programů a přísnějšího závěrečného hodnocení vynaložených prostředků a přidané hodnoty. Děkuji. Děkuji. A nyní za Alde Jasenko Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi nejprve poděkovat panu Dantemu za skvělou práci kterou dosud odvedl. Myslím si, že jsme se poměrně zblížili v názorově se stínovými zpravodají. Jsou zde ještě některé rozdíly, ale některé z těch kompromisních návrhů ještě musí být eh, revidovány. Například za prvé zapracová, zahrnutí zaměstnanců do návrhu souhlas, protože u co se týká nařízení, která mají za cíl posílit jednotný trh, takže tam by tam bychom neměli jak si zapracovávat všechny priority. Měl by to být specifický fond pro jednotný trh a potom máme jiné fondy, které pokrývají zaměstnance. Takže proti tomuto, proti této myšlence jsem tedy. Potom některé ze skupiny chtějí znovu zapracovat ten na ten princip země původu a ALDE také proti tomu. A za třetí, myslím si, že to změní týkající se veřejných zakázek se ještě musí upravit, ještě pozměnit. Veřejné zakázky není jen cíl sám o sobě, je to cíl pro něco nebo prostředek pro něco. Takže si myslím, že vlastně to musíme uspůsobit tomu, co chceme. Jinak eh, doufám, že se nám podaří kompromisy vypracovat co nejdříve a chtěl bych tedy poděkovat panu Dantimu za skvělou odvedenou práci. Děkuji, pane Selimoviči, a za zelené. Igo, eh, pan Šoltes. Děkuji, já bych také chtěl poděkovat zpravodaj ji, panu Dantimu, za veškerou odvedenou práci jménem frakce zelených. Mohu říci, že dosud podporujeme všechny kompromisní návrhy u těch článků, které jsme dosud diskutovali. Myslím si, že ještě je však potřeba odvést určitou práci na tom, ale většina z nich jde tedy správným směrem. Zde bych chtěl zdůraznit že je velice důležité, abychom hovořili o bariérám e, správného fungování jednotného trhu. Také bych se chtěl e, zmínit o těch zaměstnancích. Naše skupina se domnívá, že zaměstnanci by také měli těžit z toho jednotného trhu, nejen e, podniky, zejména a to kde by se měly také v rámci zlepš- zlepšovat pracovní podmínky a sociální veřejné zakázky. Ty jsou opravdu důležité nejen z hlediska ceny, ale také pokud jde o další důležitá kritéria, která by měla být stanovena, eh, také enviro, ekologické, sociální aspekty a tak dále. Takže ještě jednou děkuji za velice dobrou spolupráci a za doufám, že to tak bude i pokračovat. Děkuji panu Šoltesi, nevidím, že by se někdo z EFDD nebo ENF hlásil, takže otevírám diskusy a Ines se hlásí jako první. Thank you very much. So I'm shadow of this. Děkuji, já jsem tedy stínovou zpravodajkou, ale mm, zmeškala jsem pár minut, nicméně náš koordinátor pan Šváb už řekl něco z toho, já bych chtěla ještě vyjasnit několik bodů. Já skutečně uznávám, že tento program je velice důležitý v rámci víceletého finančního rámce a jsem ráda, že ta spolupráce byla tak konstruktivní na kompromisních návrzích. Samozřejmě je můžeme podpořit. A abych byla konkrétní a přesná, co se týká dvojí, hm, zboží dvojího využití, dvojí kvality zboží, není to jen inform, o informování, ale je to o tom, aby uživatelé měli právo na přístup k stejné kvalitě zboží za stejné značky, stejného druhu. Toto je velice důležitý bod, protože jinak zde vidím jasnou diskriminaci, že tedy spotřebitele ze zemí střední a východní Evropy zejména tedy se jich to týká a myslím si, že toto je bod, který by hm, opravdu hm, měl si zasloužil a měl být jasně zdůrazněn v těch kompromisních návrzích, nejen v bodech odůvodnění nebo někde, ale v samotném textu. V textu nařízení. Děkuji. Toto tedy jsem chtěla zdůraznit. Děkuji, Ines. Ještě někdo jiný se chce vyjádřit? Jinak se vrátím ke zpravodaji Nikola Dantovi, Dantimu, aby tedy uzavřel diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Ještě se vrátím k některým bodům a zejména bych chtěl uklidnit některé z kolegů, paní Vajdere, která se zmínila o té dvojí kvalitě zboží, ano, to je zapracováno v těch kompromisech, které jsme připravili a rád bych všem připomněl, že díky tomuto legislativnímu aktu by se měla mít možnost změnit Evropská. Nemáme tedy pravomoc, abychom svý dali tomuto textu nebo zapracovali do tohoto textu eh, takové věci, které patří do jiných legislativních aktů. Zejména mám na mysli článek 3 a potom, co říkal kolega Šulík, to se také nachází, to je také zapracováno v textu. A chtěl bych reagovat na to, co řekl, že, je samozřejmě, že je jasné, že pokud skupina nesouhlasí s těmi finančními rozhodnutími, s tím rozpočtem, tak to bude obtížné. My souhlasíme s tím, co už Evropský parlament schválil, zejména s tím rozpočtem. Naplánovali jsme určité finanční prostředky na základě toho, co už bylo eh, před naplánováno a schváleno předem, zejména v té zprávě parlamentu v polovině období o víceletém finančním rámci. Pokud se týká otázek, které nastínil kolega Selimovič, tak zde také zejména ta otázka země původu o které se zmiňoval, tak tady my jsme neplánovali, že by se to tam uvedlo nějak výslovně, ale spíše, že by se uvedla otázka vysledovatelnosti výrobku. Toto je velice důležitá věc. Na tom budeme pracovat, takže chci uklidnit kolegu Selimoviče. U těch ostatních bodů si myslím, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Domnívám se, že dosud jsme odváděli dobrou práci a že tedy ten konečný text bude odpovídat našim cílům a našim prioritám. Děkuji. Datum pro hlasování ve výboru je je 21. nebo 22. ledna 2019. Takže kolegové, teď se posunujeme k dalšímu bodu na programu a to je stanovisko k výboru TRAN. Changes of time. Jde o, o ukončení sezonních změn času. Chtěla bych připomenout, že tady je termín 12. Eh, prosince pro pozněvací návrhy. Jde tedy o Summertime Directive, e, to znamená e, vlastně návrat k sezónnímu času, e, tak jak to probíhá poslední víkend října. Já dávám slovo příslušné kolegyně. A ne, pardon, je to Igor Šoltes, který tady je. Děkuji, paní předsedkyně, že mi dáváte slo- slovo. Myslím, že všichni stínoví zpravodajové si přečetli návrh textu, návrh stanoviska. To znamená eh, na téma ukončení sezónních změn času. Na začátek bych chtěl říci, že podporuji tento návrh směrnice, tak jak to e, zveřejnila komise. Jde o ukončení sezónních změn času a je tady celá e, řada důvodů pro ukončení toho dvojího změnění času za rok. Víme, že jsou negativní důsledky e, takového změnění času dvakrát do roka. Je to vliv na naše zdraví, dochází k změně srdečního rytmu, dochází k většímu počtu automobilových nehod a tak dále. Máme mnoho důvodů, proč eh, ukončit tyto změny. Evropská komise zorganizovala veřejnou konzultaci během léta. Dostali jsme přes 4,5 milionu odpovědí 84% všech těchto odpovědí bylo pro ukončení sezónních změn času. A my vidíme, že to je tedy názorem našich občanů a chceme zajistit, aby vnitřní trh fungoval dobře, i když dojde k tomuto ukončení sezónních změn času. Území členských států eh, spadá do tří různých časových pásem a e, musíme rozumět několika kritériím, e, pokud jde o zeměpisná kritéria, e, množství slunečního svitu, který je v různých zemích a členské státy si jim tedy zvolí to časové pásmo, které bude platit trvale. Je to v pravomoci členských států rozhodnout, zda chtějí, změnit, chtějí zvolit to či ono pásmo. Chceme-li ale zajistit dobré fungování vnitřního trhu, chceme-li zabránit příliš eh, velkému počtu rušivých změn, pak musíme to do jisté míry harmonizovat. Mohlo by to mít totiž negativní vliv na celou řadu sektorů, včetně dopravy, A to by narušovalo vnitřní trh. Mohl by to být problém, kdyby různé eh, země si zvolily různý způsob eh, implementace. Potřebujeme posouzení dopadu eh, těchto různých časových eh, pásem. Eh, komise tedy musí přemýšlet o různých časových pásmech, které by měly stejný čas. Několik sektorů je tady důležitých. Komunikace, zdravotnictví, obchod a tak dále. Ve svém návrhu doporučuji, abychom o jeden rok odložili platnost tohoto rozhodnutí, aby členské státy měly dostatek času harmonizovat své přístupy k změnám času. Tak bychom mohli mít um, koordinovanější přístup ke změně času. Myslím také, že bychom měli vytvořit uh, síť zástupců členských států a zástupců Evropské komise uh, s možnou pomocí uh, prostředníka Takovým způsobem bychom zajistili, že volba či rozhodnutí jednoho členského státu nebude mít dopady na sousední členské státy. E, také bychom chtěli mít e, přeskum situace již po třech letech, nikoli až po pěti letech. Toto je schnutí mého návrhu, který předkládám a e, těším se na konstruktivní diskusi se stínovými zpravodaji. Jsem přesvědčen, že jde o velmi důležité téma, téma, eh, které eh, bylo předmětem mnohých diskusí mezi občany během léta. E ano, dávám slovo EPP. Thank you, Chair. First of all, I would like to... Děkuji, děkuji, paní předsedající. Já vítám návrh Evropské komise, pokud jde o zrušení změny času. V podstatě to následuje po mnoha diskuzích na straně občanské společnosti, u nás v Evropském parlamentu. Dokonce i v únoru letošního roku jsme přijali usnesení, kde jsme požádali o další analýzu potřeby změny letního a zimního času. Je zde mnoho studií, různých průzkumů na straně členských států, které hovoří o tom, že důvody pro změnu času v podstatě již jsou zastaralé, pokud jde o hospodářské úspory, ty jsou marginální. U mě v Bulharsku například to vypočítali, změna času údajně ušetří 30 centů na hlavu takže skutečně tato změna času u nás opravdu nepřináší dostatečné finanční benefity. Kromě toho, že to má dopad na biologické hodiny každého našeho občana, různé zdravotní problémy a tak dále, studie, které proběhly, dokonce poukazuje na to, že několik eh, dní po této změně se zvyšuje riziko eh, infarktu o 8 Eh, a dokonce mm, a vysoký tlak, eh, mm, riziko zvýšení tlaku je o 11% zřejmě z různých stresových, eh, z důvodu různých stresových faktorů a tak dále. Proto bych ráda zúraznila přístup zpravodaje, to, že můžu si jít o koordinaci, pokud dojde o změnu tohoto systému celé EU, abychom se z, mm, abychom zabránili nějakému roztříštění na našem trhu. My samozřejmě jako součást našeho výboru musíme zajistit, že všechny sektory budou fungovat řádně, nejenom ty, které jsou mm, důležité v oblasti komunikace, dopravy, to znamená ty, eh, kde máme určitý konkrétní časový harmonogram a tak dále. Koordinační síť a flexibilita, která je v textu zakotvená, to je něco, co rovněž vítá. Možná bychom mohli trošku ještě zapracovat na znění a za zamezit potenciálnímu dopadu na členské státy a zúčastněných subjektů tím, že budeme mít právě tuto koordinační síť. Pokud jde o to odložení o jeden rok aplikace tohoto nového systému, ráda bych se ptala, proč, co jste vzal v potaz v tomto ohledu a sice souhlasím s tím, že duben 2019, jak navrhuje komise, je možná příliš ambiciózní termín. No, možná bychom mohli najít nějaké kompromisní řešení do roku 2019. Sedmička. Proč chcete zkrátit notifikační období na tři měsíce? Toto je několik otázek z mé strany. A na závěr, myslím si, že návrh komise je dostatečně obsáhlý návrh zprávy se týká všech důležitých hlavních bodů, proto bychom se měli podívat na praktické záležitosti, jakým způsobem bude probíhat koordinace, eh, zrušení a zároveň časový harmonogram této směrnice. Toto jsou hlavní principy a věci, na kterých budu pracovat v rámci pozměňovacích návrhů a těším se na další kvalitní spolupráci se spravodajem. Děkujeme, Evo. Za SAD to je Nikola Dante. Děkuji za slovo. Nejprve bych na úvod rád řekl, že přečtu to, co nám napsala kolegyně Lisa Jakonsáry. Ne úplně se vším, co dní přečtu, souhlasím, ale budu to číst eh, za naši tinou zpravodajkou naší skupiny, která je nyní ve Finsku, protože pro, mají ve Finsku národní svátek, takže ona mě požádala, abych eh, přečetl následující slova. Ráda bych poděkovala panu Šoltésovi za jeho práci. Jsem ráda, že se tomu můžeme věnovat, protože z mnoho studií pokazuje na to, že jsou zde benefity, změny, například pokud jde o ekonomické záležitosti, ale na druhé straně negativní dopady na lidské zdraví, co jsme často podceňovali. Miliony evropských občanů souhlasí s tímto hodnocením a my Víme, že ke změně času dochází dvakrát ročně. Měli bychom podpořit, eh, podle mého názoru, návrh komise a zrušit změnu času. Ovšem, ta by měla probíhat koordinovaným způsobem, který zajistí řádné fungování vnitřního trhu. V současné době EU hraje zásadní roli v tomto ohledu a jistě bychom si nepřáli nelogické či destabilizační změny. Proto vítám koordinovaný přístup, který navrhuje pan zpravodaj a zároveň vytvoření určité sítě sestavené se členů komise i členských států, kteří zajistí koordinovaný přístup. V některých oblastech ovšem návrhy komise musí být objasněny blíže, proto předložím pozměňovací návrhy, pokud jde o konkrétní kalendář ohledně zrušení změn času a zároveň se domnívám, že potřebujeme flexibilnější termíny. Předložím další změny, které zajistí to, aby členské státy, eh, které se rozhodnou permanentně eh, využívat pouze letní čas, eh, aby došlo samozřejmě k řádným změnám v této konkrétní zemi, což může mít sáhlé následky. A ještě jednou děkuji panu zpravodaj. Děkujeme. Pan eh, Sulík má slovo za EKR. Děkuji za slovo. Rovněž bych rád eh, ocenil práci pana zpravodaje v mnoha ohledech, eh, s ním souhlasím. Změnu času považuji za věc, která už se přežila a proto jsem rád, že máme návrh na stole. Dámy a Pánové, dovolte, abych byl trošku eh, ďáblovým advokátem, protože když se nad tím zamyslím podrobněji, vidíme, že 4,6 milionů lidí se zapojilo do tohoto evropského průzkumu, což se sice zdá být obrovské číslo, všem je to méně než 1% všech obyvatel. A všichni víme, že se většinou vyjadřují ti, kteří jsou nespokojení, nelíbí se jim eh, něco, chtějí něco změnit. Právě proto mám velké pochyby ohledně reprezentativního vzorku této populace. A když to teda zrušíme, možná 10 milionů lidí se pak na nás obrátí a řekne, že to bylo chybou zrušit tento letní čas. Eh, to je pouze moje obava. Já osobně považuji zrušení eh, změn času za správnou věc, čili toto jsou pouze moje obavy. A další, pokud zavedeme pouze jeden čas, například letní čas na východě Slovenska, mé země, což je zároveň východní hranice časového pásma EU, budeme mít východ slunce ve 3 hodiny 50 ráno, čili eh, v létě, teda před čtvrtou hodinou ranní, zatímco v Paříži eh, nebo západně od Paříže to bude v létě kolem desáté hodiny dopoledne. Čili pokud teda zrušíme střídání času, rozbijeme Evropu na dvě časová pásma, protože západní země si zvolí trvalé zimní čas a východní země EU trvalé letní čas. Čili to jsou dvě obavy nejenom jako europoslanec samozřejmě mnohem častěji cestujeme, takže oceňujeme výhodu toho, že ve většině Evropy máme stejné eh, časové pásmo, oceníme to více, než když žijeme pouze na jednom místě ve své zemi například. A rád bych to ocenil i to, že pan zpravodaj navrhuje zřízení komise, jež eh, by představoval určitou koordinační platformu. To považuji za nesmírně důležité. Druhá věc, Evropská komise podle mě neodvedla svou práci, neudělala domácí úkol, protože nám slíbila hloubkovou analýzu a dle mých informací taková analýza zatím k dispozici není. To by bylo nesmírně důležité, protože ještě než přistoupíme k této změně, měli bychom se nad tím pořádně zamyslet. Přesto věřím, že podobně, jak se státy v Evropě domluvili na koordinaci střídání času v minulosti, že budeme v současné době schopni eh, toto střídání času společně ukončit. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Paní předsedající, ještě někdo, kdo by se rád přihlásil? Nikolá Dante, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych se s vámi rád podělil nyní o své osobní názory. Jsem trochu skeptický, mám určité obavy v tomto ohledu, protože podle mého názoru jsme sice zúraznili výsledky určitých, nebo příliš zúraznili výsledky některých vědeckých výzkumů. Neměli bychom penalizovat vnitřní trh, to je podle mě prioritou. A změna času by teda neměla být založena na geografickém povaze té které země, to je samozřejmé. Ne všichni, když žijeme v různých částech Evropy, prostě můžeme žít ve stejném časovém pásmu. Proto si myslím, že by bylo velice nebezpečné, když hovoříme o změně času, nějakým způsobem fragmentovat Evropu tím, že budeme najednou mít jednočasové pásmo. Naopak, myslím si, že bychom měli zachovat status quo, protože změna času to je něco, na co jsou naše občané i zvyklí. Přináší to různé úspory v oblasti energii, energetickou spotřebu pro naše občany a tak dále. Pokud jde o životní prostředí a boj proti klimatickým změnám, domnívám se, že naši občané, tak jak to zaznamenala i komise ve svém konzultačním dokumentu, jsou jasné. Nemyslím si, že bychom vzali v potaz všechny různé názory napříč Evropou. Podle mého názoru tento průzkum nebyl dostatečný. Je to skutečně problematická záležitost. Záleží na tom, ve které části Evropy žijeme, odkud pocházíme. Já mám skutečně obrovské pochybnosti ohledně zrušení změn času. Podle mého názoru jsme na to všichni zvyklí. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Debata o nastavení zemního a e, letního času, tím už se parlament zabývá poměrně dlouho a já si myslím, že musím jasně říct jako člen, že to vlastně musíme mít udržet tedy jednotný čas v Evropě, tak aby v jednotlivých členských státech nebyl roz, nebyly časové rozdíly, takže musíme eh, také, by to působilo problémy v oblasti dopravy, energetiky a je opravdu potřeba udržet jednotný systém. A tento by mělo takto zůstat a proto ten hlavní cíl našeho výboru IMCO by měl být udržet to, co máme dnes, a vlastně, protože to, co je zde navrženo, se mi zdá komplikované, prosím tedy, aby náš cíl zůstal takový, aby se udržel jednotný čas, jednotnost času v celé Evropě, protože jinak by to působilo problémy v různých oblastech. Děkuji. Děkuji, Andreasi. A teď další řečník. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte doch wenigstens die Gelegenheit No. Děkuji. Já bych jako stínový zpravodaj za GUE bych také chtěl něco říci. Chtěl bych se také omluvit, že jsem přišel poněkud pozdě k té, na tuto debatu takže hm, by, hovor, musíme hovořit také o biorytmus, ale ne, nemá to co dočinění s biorytmem nebo se střídáním času, ale musel jsem hlasovat v, jiných, v jiném výboru, protože jsem tam byl zpravodajem pro stanovisko. Myslím si, že zde stojíme před úkolem, aby, abychom zohlednili a vzali skutečně vážně názory eh, evropských občanů. Hovořilo se o zhruba 66 milionech, z nichž tedy zhruba 86% je tedy eh, v rámci té studie se vyjádřilo pro zrušení eh, toho střídání času. Může se to tedy mít neblahé účinky na zdraví. Potom jde také o případné úspory energie, které se ale zdají, že už jsou poněkud překonané, takže ten souhlasím s tím cílem, o kterém hovořil pan Šváb, že bychom měli zachovat jednotnost času, harmonizovat, abychom vlastně to je také naše obava, aby nevznikly obavy, aby nevznikly problémy v tomto. Mám určité obavy, co se týká nějaké té zvláštní koordinační sítě, jak o tom hovořil zpravodaj. Já nevím, zda potřebujeme zase ještě nějaký další orgán, nějaké další grémium, které by se mělo zakládat, kde by tedy byly zastoupeny členské státy. Tím si nejsem jist. Děkuji. Martin, uh... Děkujeme, Martine. Ještě někdo k tomuto tématu? Takže Richard, ještě jednou, prosím, dávám vám slovo. Děkuji. Já bych chtěl reagovat na to, co říkal můj předřečník a to, já jsem nikdy nevěřil v ty úspory energie a v nějaké zásadní výhody toho střídání času. O tom jsem nebyl nikdy skutečně přesvědčený, ale chtěl bych 200 eh, let spát. Před 200 lety nebyl je žádný jednotný čas. Jedno, dokonce jednotná jedina, je, města měla různý čas. A to působilo problémy, když člověk cestoval, tak někdy tedy ta, ta cesta trvala dva dny ale tam zase to nebylo tak důležité, protože cestovalo se velmi dlouho, tak jestli byl jednotný čas nebo ne, ale dnes vlastně ty eh, lhuty na cestování se zkracují díky rychlovlakům, letadlům a tak dále. My nechceme udržet, chceme, aby Evropa, Evropa nejen se udržela jednotná, ale aby společně rostla také a proto moje, já jsem pro zrušení toho střídání času osobně protože mám třeba v kuchyni hodiny, které se nepřestavují automaticky, ale chtěl bych předložit k úvaze. Máme možnost volby. Buď na jaře a na podzim se bude měnit ten čas tedy, anebo vytvoříme nějaké, nějaká větší časová pásma v Evropě. A zda tedy to nerozštěpí Evropu, když se zruší tady to střídání eh, času. Nejde zde ani tak o úspory energie, ne, jde o něco daleko důležitějšího. Zda se Evropa tímto neroztříští. Děkuji. Děkujeme, pane Sulíku. A myslím si, že tím jsme ukončili rozprávu a vracíme se zpět k panu zpravodaji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem opravdu rád, že toto téma vyvolalo tolik různých názorů a připomínek. Já se omlouvám, říká paní předsedající, zdá se, že i komise by se chtěla ještě vyslovit, takže prosím, ano, máte slovo. Paní Mona Bjerklen, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, děkuji za příležitost reagovat Eh, nejprve bych ráda poděkovala panu zpravodaji a všem poslancům poslankyním za vyjádření jejich názoru. Jsme velice rádi, že zde je víceméně podpora našeho návrhu. Samozřejmě, že je zde jasný aspekt vnitřního trhu spojený s tímto návrhem. My jsme samozřejmě to analyzovali a tam, kde máme jasné důkazy, je, že potřebujeme harmonizovaný přístup k střídání času v EU, abychom zajistili řádné fungování vnitřního trhu. Takže náš návrh, jak víte, je abychom přešli z toho harmonizovaného času stávajícího, toho střídavého času, na systém, který teda odstraní toto střídání času ve všech zemích, ale harmonizovaným způsobem. To znamená od jednoho harmonizovaného systému přechod k druhému harmonizovanému systému. My jsme ve vysvětlení našeho návrhu přišli s různými důvody, které k tomu vedly. Mnoho z těchto důvodů zde dneska již zaznělo. Tento systém byl spochybňován často my přímo zde z Evropského parlamentu a my jsme hodnotili důkazy, které jsou k dispozici, nejenom ty, které předložil parlament a vaše Eh, Centrum pro výzkum této problematiky v loni v říjnu, ale máme kompletní přehled analýz, které se týkají tohoto sezónního střídání času a zároveň, dneska se, jsme se o tom tady zmínili, ten původní návrh nebo původní důvod zavedení střídání času bylo ušetřit energie, ale my na základě důkazu vidíme, že globálně řečeno jsou tyto energetické úspory marginální. Proto se komise do domnívá, že bychom měli zrušit toto střídání času. A ještě jeden návrh, který jste zazněl, k tomu bych se ráda vyjádřila. Vy jste velice správně ve své zprávě identifikovali dva hlavní aspekty spojené s tímto problémem. Jednak je to legislativa na úrovni EU, stávající legislativa aktiva, která se týká ehm, střídání času a tomu se věnuje Evropská komise. Poté je zde další aspekt a to je problematika subsidiarity. Především volba členského státu, zvolit si svůj standardní čas a rozhodnout se, ve které časové zóně budou. My jsme se omezili pouze na ten sezónní, na tu sezónní změnu času na úrovni EU, takže nezasahujeme do toho, jak si členský stát zvolí svůj standardní čas. To prostě do toho nemůžeme zasáhnout, to se týká subsidiarity, členské státy zde mají svou výluční kompetenci. Komise si je vědomá toho rizika určitého roztříštění časových zón v Evropě, které by z toho mohlo Eh, vyplynout. My jsme si toho vědomi, členské státy rovněž, a to je jeden z klíčových problémů, jež byly diskutovány na radě. Mohu vám říct, že mnoho členských států jasně řeklo, že se nechtějí vyjádřit k návrhu komise, než budou mít k dispozici jasnější pohled ostatních členských států, pokud jde o volbu standardního času, čili než k tomu dojde, nerozhodnou se zda podpoří či nepodpoří náš návrh. Čili bilaterálně začaly jednání na radě mezi jednotlivými členskými státy my zde máme tři časová pásma v Evropě v současné době, geograficky oddělená, taková dobrovolná združení členských států, které patří do těchto tří zón. Čili ze strany komise my si nemyslíme, že je zde nějaké obrovské riziko toho, že by jsme nějak zkomplikovali uh, k situaci časových pásem v Evropě. Myslíme si, že je v zájmu členských států nějakým způsobem se um, sladit se sousedy a tak dále. A myslíme si, že dokonce jsme zaznamenali takovou snahu na straně členských států v tomto ohledu. Pokud jde o obavy, na naší straně je taková právní možnost začlenit toto do legislativního rámce. Určitý koordinační mechanismus, který by se týkal i té národní volby standardního čas, času. Toto je věc, kde máme obavy, protože my to nemůžeme nějak um, regulovat právě z těch důvodů, o kterých jsem se zmínila. My jsme zde zavedli nový prvek, a to v článku 2 ohledně koordinace, kde říkáme, že po zrušení střídání času pokud členský stát do budoucna by chtěl změnit permanentní časovou zónu, do které patří, bude muset informovat komisi, aby mohla ta potom informovat nebo varovat ostatní členské státy a zúčastněné strany, aby se připravili na tuto změnu předem. A i tento článek dokonce byl spochybňován některými členskými státy, zda teda nechceme zasahovat až příliš do národní kompetenci, ale to jsem vám jenom chtěla říct. A nyní pokud jde o návrh hodnocení zredukovat eh, to z těch pěti na tři roky. My se většinou snažíme umožnit pět let před nějakým přeskumem takové legislativy, protože trvá určitý čas, než se to všechno ústaví, implementuje, podíváme se na dopady na trh a tak dále. Čili to hodnocení nemůže být dostatečně užitečné a přínosné, nemáme-li dostatek dat vygenerovaných k tomuto účelu potřebných. Čili pět let je pro nás do takové optimální období které umožní relevantní data, než přistoupíme k danému hodnocení. Děkujeme a nyní ještě na závěr pan zpravodaj. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Takže, jak vidíme, toto téma vyvolalo mnoho různých názorů napříč spektrem a to skutečně to je něco, co jsem očekával. Na první pohled se může zdát, že je to něco jednoduchého a jakmile se začí, začneme zabývat tímto tématem podrobněji, tak vidíme, že je nezměrně složité. Je zde mnoho důvodů, které vedou k snaze zrušit sezónní střídání času, to je pravda, ale v minulosti určitě existovaly validní důvody pro střídání času. Ovšem časy se mění, situace je jiná a ta pozitiva jsou nyní menší než potenciální problémy, například ty různé eh, nesrovnalosti, eh, možná roztříštěnost, jak se o tom zmínil pan Sulík. My jsme požádali komisi, aby předložila detailní analýzu této problematiky, jakým způsobem to eh, ovlivní životní styl, vůbec životy našich lidí, vnitřní trh v Evropské unii a tak dále. Proto si myslím, že bych bychom se měli do budoucna na všechny tyto detailní oblasti ještě zaměřit. A je dobré jistě i si vyměnit naše názory, postoje a zaměřit naši pozornost především na koordinovaný přístup, protože samozřejmě nechceme tímto zrušením střídání času způsobit eh, nějaké další problémy. Chceme udělat krok správným směrem, něco, co by bylo v souladu s přáním našich občanů, ale zároveň zajistit ochranu vnitřního trhu a zamezit jakýmkoliv narušením vnitřního trhu. Ke změně teda dojde, bez ohledu na to, jak ta změna bude vypadat, jistě ne, všechno proběhne úplně hladce, to se ale očekává. Právě proto potřebujeme takovouto rozpravu, různé argumenty, protiargumenty, názory a podobně. Děkuji, Igor. Igor a nyní 12.12. Eh, 12. ve 12.00 to je informace ohledně předložení návrhu a 20. nebo 21. 22. budeme hlasovat. A nyní je to další bod číslo 15. Řízení Evropského průmyslu technologického výzkumného centra kompetenci pro kybernetickou bezpečnost a národní koordinačních center. Je to stanovisko ITRE, jde o první výměnu názoru u nás, výjimku na základě pravidla článku 54 Eh, spolupracujeme na tomto tématu a nyní, jestli dovolíte, tak bych dala slovo rovnou eh, panu Konovi. Děkuji, paní předsedkyně. A mám několik drobných připomínek k tomu centru kybernetických kompetencí. Vítáme návrh komise, protože zažíváme stále více těchto kybernetických útoků, v, i v Evropské unii a musíme jednat společně, jakožto EU, tak, aby měly naše průmyslové podniky robustní dobrou ochranu proti těmto útokům. Více než 600 středisek máme, které poskytují zkušenosti, ale uh, potřebujeme vytvoření takové eh, sítě pro tyto technologie a produkty. Tento nový eh, návrh přichází po tom aktu o kybernetické bezpečnosti, o kterém se jedná v rámci trialogu v současné době. Toto zřízení pro eh, Centra pro kybernetické bezpečnost by mělo, to by mělo být zřízeno pro období 2021-2022, mělo by mít sídlo v Bruselu. Mělo by tedy přisílat, přispívat k posílení výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a zvyšovat konkurenceschopnost v rámci Evropské unie. Také by se měly, měla tato opatření implementovat propojit to s programy digitální eh, agenty, digitální Evrop. Eh, tato střediska by měla poměrně složitou komplexní strukturu, eh, správní radu, dozorčí radu, vědeckou radu, a vytvořila by se taková komunita, takové společenství v oblasti kybernetické bezpečnosti. Musíme harmonizovat akreditace a postupy hodnocení, to je cílem té mé zprávy. Pro tuto komunitu v oblasti kybernetické bezpečnosti všechny státy by měly mít stejné postupy, které budou uplatňovat. Zdůrazňujeme význam malých a středních podniků, které jsou skutečně velkými hráči v této oblasti. Musí zde být vyvážené zastoupení všech zúčastněných subjektů subjektů. Zvyšování produktu a řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti vyvíjených v Evropské unii by mělo být také jedním z úkolů těch tohoto center. Jaké, jed, jaké subjekty by tedy měly být členy a jsme proto, aby došlo ke standardizaci v oblasti technologie kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Evropská komise by neměla mít možnost pozastavit nebo končit finanční příspěvky, to vlastně do toho centra. Mé, mé stanovisko tedy je, že eh, Evropská komise si zde přisvojuje příliš mnoho pravomocí. Také by se měly eh, vytvořit eh, silné, vyvinuté schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti na základě dobrého školení, dobrého mm, eh, výměny zkušeností. Vítám zprávu komise a těším se na další spolupráci. Děkuji. A nyní za EPP dávám slovo Láře Komiš, stínové zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s velkou částí toho, co zde říkal zpravodaj, opravdu je důležité hovořit o harmonizaci nejen pro oblast norem a standardů, ale také pro sankce například a souhlasí to se všemi těmi aspekty postupu, protože z právního, ze soudního, tedy z právního hlediska máme ty systémy, které jsou poměrně různorodé. Měl, měl by, je tedy potřeba poskytovat spíše eh, evropské odpovědi a reakce, než reagovat v rámci jednotlivých členských států. Potom je zde ten pedagogický aspekt, to znamená, je potřeba pochopit, v jakých okamžicích dochází k narušení údajů na, eh, z hlediska bezpečnosti. Hovoříme o Facebooku například, toto je velmi aktuální, ale zde je potřeba obracet se nejen na podniky, ale zohledňovat také uživatele. Je potřeba ještě prohlubovat tedy tyto aspekty, také v oblasti obrané politiky. Tam se také zavedl ten pojem bezpečnost v oblasti kybernetické bezpečnosti. Předložíme pozměňovací návrhy a těšíme se na další spolupráci. Nyní za ECR je tady někdo? Ne, nevidím tady nikoho, ani za jiné frakce, za ALDE. Je, hovoří někdo, chce hovořit někdo jménem ALDE? Chce zde hovořit někdo jménem zelených? Ano, Igor. Zase já. Takže děkuji paní předsedkyně za slovo. Chtěla, chtěl, chtěl bych omluvit naši stinovou zpravodajku, která zde nemůže být, protože hlasuje ve výboru Jure, Jury právě. Paní Réda by ráda poděkovala zpravodaji za návrh stanoviska tento návrh komise je dobrá příležitost k vytvoření rámce pro kybernetickou bezpečnost, ale také pro podporu takový a vývoj takových řešení a produktů, které by reagovaly na tyto potřeby, aby tedy kybernetická bezpečnost byla efektivně zajištěna. Máme zde nové výzvy, které, kterým je potřeba čelit ten návrh je nasměrován zejména na oblast průmyslu a výzkumu, ale je potřeba také zaměřit se na zranitelnost uži- uživatelů internetu, protože proto potřebujeme přispívat k bezpečnosti internetu. Paní Reda navrhne, aby se zapojila občanská společnost a e, různá združení a jednotlivci do, této, do tohoto společenství v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože tato věc má konkrétní dopady na společnost a e, jsou, paní Reda vyjadřuje určité etické obavy v, a předloží v tomto směru pozměňovací návrhy to středisko by mělo vytvořit no, síť pro nové technologie v oblasti eh, obrany v článku 4 je eh, potřeba zajistit, aby rozpočet Evropské unie nebyl zneužíván pro vojenské účely. Paní Reda vás žádá, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které předloží. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní o zahajuji diskusy. Chce se někdo vyjádřit? Ano, paní Hyš. Děkuji. Za Alde mohu říci, že právě diskutujeme o tomto tématu, potřebujeme ještě více času, protože to téma je poměrně důležité. Domnívám se, že se musíme soustředit a posílit naše zdroje v rámci EU, aby se vytvořila, vybudovala lepší infrastruktura a podpora v této skutečně důležité oblasti. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy zahajuji diskusi. Pan Adam Ceifl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, vážená paní předsedající. Já bych rád vyjádřil skutečně uznání, pokud jde o tuto iniciativu a pokud jde o tuto zprávu. To znamená, že to podporuji. Proč? Protože v podstatě většina určité veřejné diskuze v oblasti kyberbezpečnosti se věnovala spíše bezpečnosti na úrovni jednotlivých zemí. Často šlo i o určitou politickou bezpečnost, pokud jde o řízení zprávu daných zemí. Ovšem nepochybně má tato zpráva mnohem širší rozsah. Týká se všech aspektů veřejného života, soukromého života, podle mého názoru i přesto, že se to zatím neobjevilo v takovém tom nějakém rizikovém faktoru, tak do budoucna by se možná taková nebezpečí mohla týkat i malých a středních podniků, protože například ty nástroje, které se využívají v kyberprostoru, se velice jednoduše mohou zneužít například Eh, pro nekalou konkurenci a tak dále. Jednoduše můžete takové nástroje nějakým způsobem využít a očernit eh, profil konkurenta, například to, že to způsobí potom špatné vnímání tohoto konkurenta a tak dále, čili konkurence to může tímto způsobem eh, ho může poškodit, čili nejde pouze o ty veliké záležitosti globálního charakteru, zbrojení, národní e, záležitosti, ale tento problém se může týkat i malých a středně velkých podniků a na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Thank you very much, Adam. And now I will... Děkuji, Adame. A nyní bych dala slovo komise panu Jungenovi. Ano, dobré dopoledne ještě. Já bych rád poděkoval zpravodaji a poslancům, kteří pracovali na této zprávě za pro komisi je kybernetická bezpečnost klíčová priorita do budoucna a musíme zajistit, že podporujeme rozvoj veli, ehm, příslušného, příslušného průmyslu. Proto to středisko je velice důležité a, a je důležité, aby byly příslušné finanční programy, zejména Horizont a takže je potřeba, aby bylo, abychom byli schopni rozhodovat o rozdělování financo, finančních prostředků mezi eh, výzkumem a potom vytvářením a používáním eh, těchto produktů pro eh, infrastrukturu a pro použití. Takže velice vítáme vaši podporu pro naši zprávu. Vítáme to, že malé a střední podniky, my jsme si vědomi toho, že jsou více vystaveni riziku, protože nemají tak mm, dobrou strukturu, takže potřebují podporu a musíme jim ji poskytnout obecně hovořeno, eh, řečeno, ty eh, schopnosti, kompetence v této oblasti jsou skutečně klíčové, tak aby se posilovala bezpečnost. Lidé, kteří kliknou na nějaký e-mail, na nějaký link, tedy, tak se někdy sami vystavují riziku. V současně uznáváme a proto ten návrh předkládáme, že je to propojeno také s prácí na straně obrany, proto tedy bych to centrum kompetencí mělo možnost získávat finanční prostředky z Evropského obraného fondu, protože je relevantní, aby se toto vytvářelo pro posilování kapacit v této oblasti. Současně musíme si být jisti, že úroveň financování je dostatečně vysoká. My tedy navrhujeme to, co je v programu Digitální Evropa plus Horizont Evrop, ale samozřejmě to financování je poměrně limitované ve srovnání s tím, co dělá spojen eh, USA, Čína a další státy, protože se chceme ujistit, že členské státy budou investovat na národní úrovni, což se to spojí tedy s těmi evropskými investicemi, tak aby to mělo ten multiplikační pozitivní efekt. Takže v současné době se tedy díváme na zaj... sledujeme tedy tu další tu zprávu zpravodaje a budeme dále pracovat na tomto tématu. Děkuji a nyní dávám slovo zpátky zpravodaj, aby nějak reagoval, aby zakončil debatu. Děkuji, bych chtěl poděkovat komisi a kolegům za připomínky. Jsem si jistý téměř, že budeme mít hodně příležitostí dále diskutovat o tomto velice důležitém tématu. Děkuji, děkuji a všem bych vám chtěla připomenout, že 12. prosince ve 12 hodin je lhůta pro pozměňovací návrhy. A nyní máme výměnu názoru o fóru na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce. Zpětná vazba ze strany komise. Takže jsem velmi ráda, že mohu dát slovo vedoucímu kabinetu komisařky Běňkovské. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu ve výboru EMKO. Já jsem velmi rád, že mám tuto možnost eh, vám dát aktuálně informace o poslední eh, schůzi Fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování eh, potravinového řetězce. Konalo se 28. října a je to velice důležitá etapa. My bychom chtěli mít jistotu a opět zopakovat, že spolupráce s Evropským parlamentem je pro nás velice důležitá a je to téma, kde obě instituce, komise i Evropský parlament musí spolupracovat velmi úzce. Nejdříve stručně prezentuji celý rámec 5. listopadu 2015. Eh, zástupce našeho DG již vysvětloval mandát tohoto fóra i způsob jeho pracování. A je důležité říci, že toho 28 listopadu eh, byla schůze, která vlastně eh, tak trošku schrnula ty tři roky práce, poskytování eh, poradenství komisy o různých způsobech, jako například digitalizace, transparentnost, dvojí kvalita zboží a tak dále. Je to celkem složitá práce. Je tady 15 zemí, které vyjádřily velký zájem o tuto práci. A Ehm, práce v loňském roce tohoto fóra se snaží kodifikovat své výsledky, aby v roce 2019 eh, doba, kdy eh, jak komise, tak parlament budou nově formulovat své ehm, eh, svou práci, budou již závěry. Musíme přemýšlet o budoucích výzvách, o budoucích příležitostech v oblasti potravinového řetězce. Chtěl bych se s vámi podělit o tři úvahy, které vyplily, vyplynuly z práce komise, protože fórum eh, mm, bylo zahájeno velmi zásadním projevem ze strany eh, komise. Je tady zapotřebí eh, udržet současnou kvalitu a dále tuto kvalitu zlepšit. Komise také vyjádřila tři velice důležité věci. Jednotný trh, Eh, měnící se tendence spotřebitelů a eh, eh, také otázka gastro, vlastenectví. Fórum řeší také otázku dvojí kvality zboží. Projev komise, komisařky opaloval silný apel, aby se zajistila dobrá kvalita potravin, což je velice důležité pro obyvatele Evropy. Evropy. Eh, pak tady byl eh, projev pana ředitele Alkana, to byl krásný přehled práce a také Profesor Franz, Franz Ulbeck eh, mě tady dnes doprovází, který se připojil k nám dnes, aby měl také možnost odpovědět na některé složité odborné otázky, které tady mohou vyplynout z diskuse. Tři velice důležité závěry můžeme vyvodit z diskuse. Za prvé, otázka dvojí kvality zůstává stále ještě polarizujícím tématem. Eh, mnozí členové eh, vítají fórum na vysoké úrovni, které by mohlo také řešit otázku dvojí kvality. Česká a maďarská delegace řekly, že text by měl být více vyvážený. Eh, současně eh, Food and Drink Europe, eh, Nestlé, Coca-Cola, některé další, tady naopak říkali, že je to nedostatečně vyvážené a říkali, že forum se příliš Eh, zaměřuje na dílčí otázky, jako je dvojí kvalita zboží, a ne na celkové otázky. Eh, my jsme s tím ale nesouhlasili. My si myslíme, že dvojí kvalita to je velice zásadní otázka. Každý občan by měl mít přístup k prvotřídním potravinám, stejným potravinám od stejné značky. To je jisté. A eh, to je prostě pohled na to vyváženost textu z úplně opačných pohledů. Komise Eh, říká, že je třeba rychle eh, konat v této věci. Po jednom roce eh, kdy předseda Juncker pronesl velice silné poselství ve svém projevu. Přístup k implementaci těchto aspektů, celoevropské testovací kampaně, Um, zaangažovanost národních orgánů na této otázce. To všecko má umožnit vedení dialogu na tomto foru na vysoké úrovni o této otázce. Pak je tady právní návrh komise, který se týká změny směrnice o nekalých eh, praktikách na trhu. Z diskuse také vyplynula další otázka. Originální um, označování produktů musí zůstat. Eh, musíme říct si jednu věc. Eh, máme v 500 milionů obyvatel Evropy a všichni jsou spotřebiteli potravinového zboží. Všichni mají svá očekávání od eh, výrobku a jednu věc mají společnou. Chtějí vědět, co jedí. A to je také jedno velice důležité doporučení fora. Informace o potravinách, tak jak je to ve příslušné směrnici. Ehm, je tady otázka složení potravin. Ehm, to je eh, také jedna z velkých úspěchů fóra. Ehm, Nezastaví se to ale pouze na složení, ale také na jednotlivých podílech, jednotlivých součástí potravinového řetězce. Je tady třeba mít určité stimuly, aby příslušné podniky a výrobci využívali všechny moderní eh, postupy a podrobně hodnotili celý tento řetězec. Na závěr Eh, musíme říci, že drtivá většina členů podpořila závěrečnou zprávu a byla připravená ho přijmout. Nicméně eh, byl tady eh, prostě většinové hlasování je považováno až za poslední možnost bereme v úvahu nutnost zapojit všechny, všechny partnery, všechny účastníky do Eh, této diskuse. Doporučení eh, fóra na vysoké úrovni chce eh, naslouchat také argumentům našich českých a maďarských kolegů, i když je tady odpor mm, potravinového promyslu. Chceme, aby tady se závěry ubíraly stejným směrem, tak jak to řekl předseda Juncker. Evropská unie je unii všech na rovné pozici. A konečně diskuse na závěr. Členové jednomyslně rozhodli, že v roce 2019 by se fórum mělo eh, soustředit na další prosazování svých cílů. A jeden z důležitých aspektů diskuse je potřeba optimální komunikace mezi námi. A tady bych chtěl eh, opravdu apelovat. Komise i Evropský parlament mohou společně eh, hodně prosadit Potřebujeme mít eh, v naší každodenní práci dobrou komunikaci. Eh, potřebujeme samozřejmě i ty vyjednávací schopnosti, které má parlament, komunikační schopnosti, které má parlament. Vy máte přístup eh, v každodenní komunikaci s, k občanům a já bych vás chtěl požádat, abyste si přečetli zprávu z tohoto fóra a abyste nám pomohli šířit jeho obsah v Evropě. Já i Franc jsme vám k dispozici a odpovíme rádi na vaše otázky. Děkuji. Tomáši Husakovi z komise. Vítám tady pana kolegu a teď dáme slovo zástupci EPP Roze. Děkuji. Děkuji za to, že jste eh, informovali o tom, co se doposud odehrálo. Já se budu zabývat dvěma věcmi. A myslím, že asi dostaneme i odpovědi. Eh, od Evropské komise, tedy z toho mozku za celým tímto eh, aktem. Eh, občané Evropy chtějí vědět, co jedí, řekli jste. A já teď budu hovořit jako spotřebitel. Jen informace ještě nestačí. Jistě, že informace se hodně zlepšila, protože je mnoho informací na každém výrobku. Ale my tady teď hovoříme o té dvojí kvalitě, čili o rozdílu v kvalitě Eh, studie obsahu toho, co kupujete, eh, studovat to informace o toho, co kupujete, to zabere hodně času. A naše obava je především kvalita. Je ta kvalita stejná nebo je ta kvalita odlišná? Eh, dále, chtěla bych vědět tuto věc. Někteří členové fóra Ehm, považují dvojí kvalitu za drobnou otázku a že říkají, že by se eh, fórum mělo soustředit na velké otázky. Co jsou podle nich ty velké otázky, když dvojí kvalita je drobná otázka? Třetí otázka se týká pilotních projektů. My tady máme eh, mnoho peněz věnovaných na pilotní projekty. Mm, abychom měli výsledky testů, jaké jsou rozdíly mezi výrobky eh, v různých částech Evropy. A mě by zajímalo, jak to probíhá, jak se ty pilotní projekty rozvíjejí a co se stane s penězi, jak se investují, jaké jsou konkrétní výsledky. Tolik tedy z mé strany prozatím. Děkuji. Děkuji, Roza. A není za SAD, Olga. Děkuji za slovo. Eh, já v tom svém příspěvku navážu eh, na to, co eh, na tom našem minulém sezení prezentovala kolegyně Christo Šaldemoze mým jménem a ten můj příspěvek začnu kritikou dokumentu, který mělo High Level Forum přijmout minulý týden. Eh, v podstatě jsem ráda, že si někteří aktéři uvědomili, eh, jak netransparentním způsobem celý tenhle dokument vznikal a opravdu jak nevyvážené bylo to jeho výsledné znění eh, a jeho přijetí nakonec minulý týden odmítli. Myslím si, že vypracovávat v průběhu legislativního procesu jakási doporučení, která legislativu ovlivňují a asi se nebojím říct, ty podkopávají, považuji skutečně za nešťastné. A, tím, a to tím spíš, že na vyjasnění některých otázek komise teprve pracuje, ať už v rámci společné metodiky nebo toho zmíněného pilotního projektu, eh, o kterém je dneska taky řeč. A, a pro ty, které by zajímaly třeba některé mé výhrady k tomu eh, dokumentu High Level Fora, eh, tak k přečtení doporučuji například část dvojí kvality o cenových preferencích. Zde uvádí dokument eh, příklad, eh, kdy se výrobce rozhodne do párků, které následně prodává pod stejnou značkou, použít pro některé země horší maso, prý aby byl konkurenceschopný. No nevím, jestli takto chceme budovat důvěru spotřebitelů ve společný vnitřní trh. A to ponechávám bokem průzkumy, které prokázaly, že se tyto uspůsobené značkové párky prodávají například v Chorvatsku ještě dráž než v Německu kde je tedy v dokumentu dost konstatování, o které se v dalších dokumentech opírá DG Justice a které jsem také uvedla ve svém usnesení, které přijal Evropský parlament, že pro spotřebitele je značka jakýmsi garantem kvality. A tím se dostávám k té druhé eh, poznámce, zmínila ji také kolegyně eh, Rozatun. Na stole máme tedy pilotní projekt, eh, u jehož vzniku stál také díky zajištění financování tenhle výbor. A vítám, že komise eh, hodlá zkoumat vliv dvojí kvality na ekonomické rozhodování spotřebitelů. A taky samozřejmě chci věřit, že některé ze závěrů později poslouží dozorovým orgánům při posuzování konkrétních případů. Ale ten dotaz je, proč až teď? Termín dokončení pilotního projektu je do konce roku 2019, tedy až za rok. A znovu se musím ptát, jako už vícekrát, proč u nastavení parametrů tohoto, projektu, eh, tohoto pilotního projektu nebyl přizván Evropský parlament. Děkuji. Thank you. Děkuji, Olgo. A nyní za zelené dávám slovo Igoru Šoltesovi. Besedo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, děkuji, že mohu vystoupit k tomuto tématu. Rád bych poděkoval komisi za tuto zprávu ohledně posledního aktuálního stavu této problematiky, především pokud jde o pilotní projekt stoprocentně souhlasím s kolegyní Olgou Sehnalovou, která vystoupila před chvíličkou. Evropský parlament musí být zahrnut do stanovení parametrů a indikátorů. Musí se podílet na jejich stanovení. To je klíčové, chceme-li dosáhnout realistického obrázku toho, jak to vypadá na interním trhu. Pouze tímto způsobem můžeme zabránit dvojí kvalitě produktu. Tato otázka prostě trápí spotřebitele napříč Evropou. Nikdo nechce být podváděn, pokud jde o produkty a tak dále. Naši spotřebitelé prostě mají plné právo na nejenom konkrétní řádné informace, ale na stejnou kvalitu a samozřejmě musí mít možnost se obrátit i na relevantní orgány ve své zemi, která by, které by to měly zajistit. Evropský parlament i Evropská komise musí být společně zapojeni do přípravy indikátorů, do jejich stanovení, pokud jde o tento dvojí metr ohledně kvality produktu. Pouze tímto způsobem můžeme dosáhnout realistický obrázek ohledně problému dvojí kvality produktů v Evropské unii. Samozřejmě že podniky se snaží tvrdit, že lidé mají preference jiného charakteru, jiné chutě, jiné mm, nějaké zájmy o všem Skutečně, toto je nesmírně důležité, především s ohledem na pilotní projekt, kterého se týká tato problematika dvojí kvality. Děkujeme, Igore. A nyní říká paní předsedající, ještě někdo, Adam by se chtěl vyjádřit, takže pan Scheinfeld, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní, paní předsedající. Víte, eh, hovoříme zde o nesmírně důležitém tématu. Je to otázka potravin. Toto je věc, která má v konečném důsledku dopad i na zdraví našich občanů. Například i na to jak dlouho žijete či nežijete, na váš celkový stav, tam prostě potraviny jsou zásadní aspektem. Pan Tomáš Husák přednesl prezentaci, za kterou bych mu rád poděkoval za jeho návrhy, ovšem rád bych mu položil otázku nebo alespoň obrátil jeho pozornost na jednu z problematických oblastí. Když hovoříme o dvojí kvalitě produktu, v tomto konkrétním případě o potravinách, tak máme na mysli eh, ty finální, koncové produkty. Samozřejmě, že ale distribuce těchto produktů pod stejnou značkou, ale v různé kvalitě, to je skandální. To je něco, co je podle mého názoru neakceptovatelné. Ovšem, získal jsem i takové informace, že toto rozdělení produktu na různé kvality v podstatě se k těmu dochází na tom nižším stupni toho řetězce proto bych se chtěl zeptat, zda jste se tomu věnovali, zda tuto informaci máte k dispozici, zda je součástí tohoto dokumentu, že se totiž údajně už při prvotní produkci, například už u um, zemědělství na úrovni rostlin nebo uh, chovu dobytka a tak dále, že producenti už ví, kam budou exportovat své produkty koncové a už proto vlastně na začátku této produkce dělají rozdíly. Například pokud jsou to země takové, mm, a jak bych to řekl slušně, chudší a týká se o rostlinnou produkci, tak využívají více různých pesticidů, chemikálií a tak dále, které poté mají dopad sice na vyšší produkci těchto rostlin, ale samozřejmě, že i snižují kvalitu potom koncového produktu. A například chov dobytka, pokud víme, že to pěstujeme pro nějaké chudší země, kde nejsou takové velké nároky a kde lidé údajně nemají takovou povědomí, no tak prostě tam jsou um, využívány mnohem ve větší míře antibiotika, Um, horší pastva a tak dále. Čili zvířata sice rostou, no a tím pádem teda zisky producentů jsou vyšší, ale samozřejmě se zasahuje do zájmu našich um, spotřebitelů, nejenom mm, teda do etiky samotného biznesu a podnikání, ale samozřejmě, že to v konečném důsledku má dopad na zhoršené zdraví konzumentů, spotřebitelů v těch zemích, kam směřují tyto projekty. Proto bych se rád zeptal, zda i toto téma se objevilo ve vaší zprávě, zda jste zaznamenali tyto informace, protože pokud je to pravda, tak podle mě by to bylo ještě více neakceptovatelné než pouze ty rozdíly v hotových produktech. Tam hovoříme o kvalitě, pokud jde o slabší trhy, takzvané slabší trhy a tak dále. Ovšem toto by bylo mnohem horší, protože by to znamenalo, že například využívají eh, už u samotné produkce prostředky, například různé chemikálie, které, o kterých vědí, že mohou mít negativní dopad na lidské zdraví. Děkuji, Adame. A nyní pan profesor Urbrecht, který je naším hostem. Nebo, nebo ne? Takže, nebo nejprve pan profesor teda, nebo, takže se omlouváme, takže, nej, takže to bude nejprve Iněs. Děkuji za slovo. Pouze dvě krátké poznámky. My jsme podpořili pilotní projekt pro srovnávání nepotravinových produktů proto bych se ráda zeptala, jak daleko je komise a jiné subjekty s tímto pilotním projektem a rovněž souhlasím s otázkou růže ohledně konkrétních výsledků těchto šetření, těchto srovnání a tak dále. Čili tyto dvě otázky bych ráda položila. Děkujeme Ines. Pane profesore, máte slovo. Děkuji za příležitost vysvětlit naši práci za posledních 12 měsíců na komisi, abychom se přiblížili potenciálnímu řešení tohoto problému. My jsme začali reagovat na tyto problémy ohledně dvojí kvality tak, že jsme se zeptali, co to vlastně je kvalita. To je trošku jiný přístup, než eh, když se snažíte vlastně identifikovat, co to kvalita je. Některé aspekty kvality mohou být měřitelné, to je jasné, kolik například živin obsahuje daná potravina, můžeme se podívat na ingredience pro produkci daného potravinové produktu. Ovšem jsou zde i určité věci ohledně kvality, které mají nemateriální povahu. O některých eh, se, jste se zmínili v této diskuzi, například pokud daný produkt vůbec byl eh, vyroben udržitelným způsobem nebo sociálně, společensky zodpovědným způsobem. To jsou věci, které se nedají přímo měřit a právě proto jsme se zaměřili na měřitelnější aspekty kvality potravy, pokud jde o složení eh, a zároveň pokud jde o vlastnosti daného produktu. My jsme vytvořili takovou síť odborníků, ve které jsou zastoupeny relevantní orgány členských států, a zároveň zástupci potravinového odvětví, eh, retailového odvětví, spotřebitelských eh, organizací a samozřejmě, že i kolegové z jiných DG nám pomáhali. Výsledek této práce byl již předložen jednak na schůzce šerpu, ale zároveň i na schůzce Vysokého fóra, abychom eh, přednesli výsledky práce této sítě. Ta přinesla především harmonizovaný přístup k testování těchto produktů založený na dvou pilířích. První pilíř, tam jsme se dohodli na určitých principech, zásadách, jež musíme respektovat, přejeli si daný orgán eh, vytvořit nějaký eh, právě takový projekt eh, určitého výběru nebo selekce eh, duální kvality produktu. Jednak je to férovost, transparentnost, srovnatelnost, to jsou prvky, na které jsme se zaměřili. A připravili jsme takovou sadu technických doporučení, která musí být respektována v různých etapách implementace takového plánu členského státu. Takový plán se poté využije k vytvoření takového návodu ohledně vzorků, sbírání vzorků v celé Evropě, zda vůbec tento plán funguje. To byla první věc. A druhá, vytvořit nebo získat důkaz o tom, o jak veliký problém se v Evropě jedná. 144 produktů jsme vybrali pro účely tohoto testování. 20 členských států se zapojilo do tohoto testovacího programu a rád bych vám sdělil to, že 4. prosince 15 členských států již nám poskytlo výsledky k dispozici. Samozřejmě, že uběhly pouze dva dny od tohoto termínu, takže my jsme zatím ještě nebyli schopni zpracovat tato data. Ovšem jsem si jistý, že na začátku příštího roku <clears throat> již bude k dispozici první hodnocení těchto dat a budu vás moci informovat o dalších krocích, o dalších produktech, které by měly projít tímto senzorním cestová, testováním, abychom měli jasnější Eh, pohled na to, proč nebo zda skutečně došlo k nějaké diferenciaci v rámci těchto produktů. Růža ještě velice stručně. Ano. 23 členských států, pochopila jsem to správně, 23 se zúčastnilo testování. tak jelikož zde postupujeme vždycky transparentně, můžete nám říct, které země se nezapojily do tohoto testování? A druhá věc, kolegové říkají, že by chtěli, aby se parlament podílel na přípravě těchto pravidel, podmínek celého toho procesu, aby na tom nepracovala pouze skupina na vysoké úrovni, kde nemáme zástupce, ale na druhé straně zároveň jsem si vědomá toho, že komise například nebyla součástí lobby eh, pro potraviny a nápoje, ale zastupuje spotřebitela a právě proto údajně ten text ještě není k dispozici té skupiny na vysoké úrovni. Já skutečně doufám, že teda spolupráce bude na tomto poli postupovat a že komise nám ten dokument předloží. Děkujeme, Růžo. Pane eh, profesore nebo komise, kdo by na to rychle chtěl odpovědět? Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. 20 členských států se zapojilo do tohoto testovacího programu Já bohužel nemám seznam těch, kteří se nezapojili, ale pokud si správně pamatuju, Velká Británie, Jersko, Rakousko, bohužel ty zbývající si nepamatuji. Švédsko, Finsko. Musím se na to podívat. Děkujeme, říká paní předsedající. A tím jsme dokončili rozpravu ohledně fóra na vysoké úrovni, ohledně lepšího fungování um, dodavatelského řetězce. Ráda bych poděkovala panu Husakovi, jakož i komisi za to, že mezi nás přišli a za uh, úžasné uh, úžasnou zprávu, která se týkala uh, výsledku setkání 28.11. Tím jsme dokončili náš dnešní program. Pokud nemáte nic do bodu různé, a 24. ledna se uvidíme, teda až příštím roce na naší schůzi. Ráda bych využila této příležitosti, poděkovala vám všem, našim spolupracovníkům, asistentům za odvedenou práci. Nikdy by se nám nepovedlo to, čeho jsme dosáhli bez vás. Všem vám přeji šťastné Vánoce a vše dobré do nového roku. A nyní schůzka koordinátorů.